Buon pomeriggio, credo che possiamo cominciare. Dámy a pánové, začneme, i když je nás málo, ale ostatní kolegové ještě přijdou. Den bude dlouhý. Začneme velice důležitým tématem. Máme zde pana ředitele Robertu, Roberta Violu a pana Wielanda z DG Connect Myslím si, že všichni jsme velice rádi, že se můžeme účastnit eh, diskuse o spuštění platformy Wi-Fi for EU, která teda byla spuštěna včera. My jsme na tom pracovali především kolega Zorino a já si myslím, že to je skutečně velice důležité. Já ze své vlastní zkušenosti mohu říci, že se na nás obracejí především zástupci místních společenství s otázkami na budoucí vývoj tohoto programu, takže ještě dříve, než byla ta platforma včera představena, tak eh, již se o ní začali lidé velice zajímat. Jsme velmi rádi, že zde tento program je a těšíme se na jeho prezentaci a chceme být eh, jako parlament také součástí jejího spuštění. Já tedy poděkuji panu řediteli Violovi, kterému za chvíli předám slovo. Dám vám asi 10 minut, pane předsedo, a můžete tedy pohovořit o tomto programu a jeho implementaci. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové. Já jsem velice rád, že zde spolu se svými kolegy mohu být. Chtěl bych hovořit o skutečnosti. My jsme dříve hovořili především o přípravě té platformy, ale nyní již tedy byla spuštěna. Chtěl bych na začátku říci jednu věc, která na nás velice zapůsobila. My jsme tu platformu spustili včera. První den jsme měli 1200 obcí, které se zaregistrovaly a dnes než jsem sem šel, tak jsem se zeptal, tak máme 4200 těch obcí zaregistrovaných. Když si uvědomíme, že v Evropě máme 88 tisíc obcí, tak 5% v Evropě se již za 24 hodin zaregistrovalo. A to si myslím, že je odpověď těm, kteří si mysleli, respektive je to zadosti učinění pro komisi, nicméně řada stakeholderů říkala, že to není potřeba, že to nebude úspěšné, že se o to lidé nebudou zajímat a nyní tedy se to ukazuje, že to nebyla pravda. 4200 obcí, které se přihlásily v prvním dni, 150 poskytovatelů Wi-Fi. Takže chci poděkovat Evropskému parlamentu a zpravodaji za veškerou odvedenou práci. Určitě nějakou dobu trvalo, než byl portál spuštěn. A je pravda, že to vlastně bylo poprvé, kdy komise něco podobného organizuje. Nikdy jsme nezorganizovali nic podobného, že bychom distribuovali vouchery, v tomto případě místním společenstvím a museli jsme se na to připravit a adaptovat naši strategii. Pracovat jsme na tom mohli začít až v listopadu, když byl v úředním věstníku zveřejněn pozměňovací návrh o samoregulaci a od té doby jsme na tom pracovali s kolegy z oddělení pro informatiku, z rozpočtu a tak dále. Nyní jsme připraveni Dále bych chtěl ještě říci, že systém nadále poroste, bude mít více funkcí a jakmile prolomíme tu bariéru, že se tedy jak si tu překážku eh, v tom, kdy se obracíme na evropské obce, tak se program bude moci rozvíjet dál. Zatím na to máme asi 100 milionů eur. V každém případě v rámci budoucího rozpočtu si již dovedeme představit další rozšíření, ale samozřejmě, že to bude záviset na zpětné vazbě od vás a od těch obcí. Máme paní předsedkyně také krátké video, které bychom mohli ukázat s naším svolením. jazyk. Někdy je video lepší než spousta slov. Na závěr mi dovolte říci také s ohledem na současnou situaci, současný vývoj. Zde tedy občané nebudou platit svými osobními údaji, bude to naprosto zadarmo. A je to tedy připojení, které poskytují veřejné orgány, na to bychom také neměli zapomínat. Pokud jde o zpětnou vazbu od asociací stakeholderů, tak především ze strany obcí ten zájem je veliký. Bylo by asi také dobré mít nějaké národní iniciativy pro Wi-Fi. My na tom pracujeme. Zahájili jsme dialog s portugalskými a italskými orgány, stejně tak jako v Německu a v dalších částech Evropy, kde je zájem o zahájení strukturálního dialogu. Máme těch 120 milionů k dispozici a chceme je využít, abychom propojili obce a zároveň respektovali individuální práva občanů. Nevím, zda chcete, aby kolega řekl nyní něco také k implementaci tohoto programu. Pan Whelan, který zodpovídá za eh, Wi-Fi for EU. Děkuji, paní předsedkyně. Já asi toho nyní moc nedodám k tomu, co bylo řečeno. Myslím si, že to hlavní, na co jsme se soustředili při implementaci v uplynulém měsíci, bylo, aby to celé bylo tak bezproblémové, jako se to ukazuje na těch obrázcích, na tom videu, které jste viděli. Včera byla spuštěna předběžná registrace, ta povede k přípravě jednoduché aplikace, která poté 15. května by měla být spuštěna, jak jste viděli v tom videu, tak tomu jsme věnovali velké množství informačních a technologických eh, zdrojů. Ještě zde jsou určité problémy, které bude třeba při tom rozjezdu překonat, nicméně v zásadě to již funguje. A my se budeme snažit zajistit něco, co bylo pro parlament velice důležité, tedy, protože to bude eh, systém založený na tom, kdo se první přihlásí, tak aby byla zajištěna široká geografická distribuce při té alokaci samotné. A my tedy budeme mít určitý minimální počet voucherů na jeden členský stát, konkrétně 15, a za druhé budeme mít také maximální počet voucherů, aby v tomto kole si žádný členský stát nemohl vzít více než 8 celkového počtu těch voucherů, což je tedy takto uděláno proto, aby nedocházelo k nějaké nevyvážené koncentraci programů, v jednom či dvou členských států. A jak ukazuje to video, tak mělo by to být skutečně jedno Wi-Fi pro Evropskou unii. A skutečně toho největšího úspěchu dosáhneme, až eh, budeme mít jednotný roaming nejen v této síti, ale také u dalších poskytovatelů, což je samozřejmě složitější úkol technologický. A my se nyní tedy chceme věnovat eh, tomuto programu a doufám, že bude implementován v průběhu příštího roku a až tedy první kolo voucherů povede ke skutečné instalaci v obcích. Máme rozpočet, který umožní, abychom obsloužili 6 až 8 tisíc obcí. Víme, že za 24 hodin vlastně už se nám přihlásilo tolik lidí, že bychom na to spotřebovali polovinu toho rozpočtu, ale samozřejmě je zde ještě ten distribuční klíč, který jsem zmiňoval, který je třeba zohlednit. Velmi se ale těšíme na to, že zrealizujeme to, co parlament tolik podporoval při jednáních o tomto návrhu. Děkuji. Děkuji. My jsme všichni velice rádi, že tato iniciativa je úspěšná a doufáme, že se v budoucnosti ještě rozšíří. Dám nyní slovo kolegu, kolegovi Zoríňovi, který byl v této věci velice aktivní, takže než dám slovo koordinátorům, máte slovo vy. Děkuji mnohokrát. Děkuji, děkuji, dobré odpoledne všem. Včera Včerejší den měl být velice významný, ale přesto mám smíšené pocity. Vysvětlím proč. Včerejšek nedopadl tak dobře, jak mohl. Všichni víme, jak důležitá tato iniciativa je politicky i symbolicky. Pakliže by přetrvávaly pochybnosti, 400 tisíc lidí se přihlásilo, 420 4200 lidí se přihlásilo hned první den. To jistě rozptýlí veškeré oba, eh, pochyby. Šlo to velice rychle. Pracovali jsme v parlamentu velice rychle. Chci poděkovat panu zpravodaji za obrovskou rychlost a i za trialog, kde komise, rada i náš předseda Jerzy Busek báječně spolupracovali a během trialogu jsme přišli s tvůrčími řešeními a pomocí jediného trialogu se nám podařilo vyřešit problémy, o nichž mnozí pochybovali, že se vyřešit nechají. A tak vznikla eh, na straně občanů v šanských státech veliká očekávání my jsme eh, řekli, že budeme poskytovat pragmatický a jednoduchý přístup rychle pomocí voucheru. Já nechápu, proč to má trvat rok a půl, než se za 15 tisíc euro provedou veškeré instalace. Já tomu prostě nerozumím. Technologie se vyvíjí velice rychle. Od roku 2015 eh, klesají její ceny, takže 15 tisíc euro se zdá mnoho. A my jsme lidem umožnili se přihlásit eh, k systému pomocí jediné autentikace, pomocí portálu pro jediný přístup a viděli jsme to hezonké video, ale skutečností zůstává, že na videu jsme vlastně viděli pouze registrační portál a jedině ten zatím existuje. E, autentikace ještě není možná, portál také ještě e, nevznikl a proto e, blahopřeji, jsem velice rád, že se s registrací začalo, jsem velice rád, že tady už 4200 subjektů se přihlásilo, jsem rád, že máme i další kandidáty od května, ale mějme na paměti, že toto není program pro přístup. Toto je program financovaný pomocí šablony, v celé Evropě za respektování místních různorodostí. Takže e, je dobré, že to z videa jasně vyplývá, ale ještě to musíme celé vybudovat, nesmíme občany zklamat. E, nesmíme zklamat jejich naděje. Mnoho práce již bylo vykonáno a doufám, že v budoucnu bude k dispozici více zdrojů mohu vám říci, že u nás doma takové programy existují. Některé organizace eh, investují do strukturálních fondů a u nás existuje mnoho Wi-Fi eh, bodů, které by se rády k tomuto připojily pomocí skutečné autentikace, takže musíme práci urychlit. I na rychlost 5G i zde v parlamentu nepoužívat tu rychlost, eh, kterou jsme používali do posud. Ale i přesto děkuji a blahopřeji. Děkuji kolegovi Zoríňovi za jasný příspěvek, za upřímnost, se kterou hovořil. Nyní jednotlivé skupiny, pan Bony za EPP. Uh, za prvé děkuji komisi za tuto iniciativu. Byla opravdu důležitá. Děkuji zpravodaji Karlu Zoriňovi. My jsme hovořili o tomto řešení, o tom, jak zjednodušit některá řešení a jak je snadněji zpřístupnit místním subjektům. Děkuji za to skvělé východisko, za ten start. Je neuvěřitelné, kolik městských orga, nebo místních organizací eh, projevilo zájem o tento program. Děkuji také za veškeré informace, kterých se nám dostalo o tomto projektu. I pomocí tohoto videa, takže propagace je kvalitní. Mám ale dvě otázky. Za prvé, jakým způsobem budeme hodnotit realizaci těchto projektů poté, až uplyne doba pro jejich realizaci. Bude důležité eh, se dozvědět, jak eh, realizace proběhla, jak dopadly technické parametry a jak to třeba změnilo postoje lidí a jejich ochotu využívat internet eh, na veřejných místech eh, v jejich obcích. A eh, ta druhá otázka se týká budoucnosti. Máme 120 milionů eur na tento projekt a teď, když hovoříme o digital, o digitalizaci, návaznosti na budoucí evropský rozpočet, tak bude potřeba toto zhodnotit. Musíme hovořit o určité mobilizaci. My tady upozorňujeme místní orgány, že je tady k dispozici něco nového, co můžeme poskytnout jejich občanů, další možnosti a jak Carlos řekl, v budoucnu budeme hovořit i o těch zvláštních technických parametrech 5G na těchto veřejných eh, místech. Jaký je tedy váš názor a jak by mohl Evropský parlament podpořit tyto iniciativy, až budeme hovořit o budoucím evropském rozpočtu? Děkuji. Kolega Boni, la parola Teresa Griffin, prego. Paní Griffin. Thank you, Patricia. Um... Děkuji, Patricia. Tento skvělý eh, projekt se vlastně týká rovnosti. A když se podíváte na reakce, kterých se nám dostalo od občanů podle toho, co jsme eh, zrušili roamingové poplatky v celé Evropské unii a přímo se to promítlo do každodenního života občanů, Máme tedy 4200 nových eh, registrací, to je veliký úspěch. S radostí jsem shlédla Eh, na videu, že tam jsou starostky, nejenom starostové, ale je tam také návaznost na elektronické zdraví. To je důležité, protože stále více máme starší lidi a nemocné lidi, kteří se obracejí na zdravotnické služby eh, online. Do té doby to nebylo možné a my musíme tu digitální propast rozhodně odstranit. Mě by eh, zajímalo, jestli se nám daří i oslovit ty, kteří jsou daleko, kteří jsou vyloučeni, to znamená chudí eh, lidé, eh, lidé na venkově. Máme mechanismy, pomocí nichž bychom mohli vyhodnotit, kdo se umí připojit, může připojit a kdo nemůže. A také, jak řekl zde kolega, otázka zdrojů pakliže již polovina voucherů eh, je pryč, jakým způsobem bychom měli zajistit, aby z rozpočtu bylo dost peněz na všechny. A vracím se k tomu, co řekl Carlos a chci mu velice poděkovat za práci, kterou zde odvedl. I za jeho práci, eh, kterou odvedl na přístupu k digitálním eh, prostředkům. Internet by měl být pro všechny neměl by to být jenom internet věcí. Toto je tedy zcela zásadní, eh, zásadní věc a podobně jako Carlos jsem znepokojena tou implementační fází. Děkuji. Děkuji za všechny tyto připomínky. Terezo, dále zástupce ALDE. Uh, thank you, Madam Chair, and uh, thank you for the... Děkuji, paní předsedající, děkuji za uh, vaši prezentaci i za informace o uh, posledním vývoji Já jako stínový zpravodaj jsem také velice rád, že konečně došlo k odstartování tohoto projektu. Jak řekl kolega Zorinio, trvalo to déle, než jsme si přáli. Není to vina jenom komise, prostě je to skutečnost. Přes 4 tisíce to je pěkné číslo a rozhodně to je důkazem, že to byla iniciativa, která se vyplatí a eh, a eh, je zřejmé, že ti, kteří eh, pochybovali, neměli pravdu. Ale je zcela zřejmé, že vzhledem k tomu, že voucherů je málo, bude mnoho místních orgánů, které budou zklamány. Eh, hovoříme s komisí o tom, že každá, každý městský nebo místní orgán bude mít pocit, že, se mu, že mu bylo ukřivděno, protože potřebuje ty vouchery nejvíce. Takže neuspěchejme tedy závěry o tom, jestli je to úspěch nebo ne. My se příliš zaměřujeme na počet žádostí a na počet peněz, eh, které na to jsou vyčleněny. Pro mě je důležitější, eh, jaký význam to skutečně bude mít eh, hovořme o tom, až teprve proběhne implementace. Vzpomeňte, že zde v parlamentu byla řada frakcí a řada poslanců, kteří váhali a mnozí z nás, včetně mě, tvrdili, že to je možné považovat za jakousi motivaci, pakliže se podaří dosáhnout změny v myšlení a politické kultuře a ochotě digitalizovat i místní orgány. My to místo členských států z evropské úrovně zvládnout nemůžeme. Takže to je něco, co musíme analyzovat a měřit. Podle toho musíme eh, hodnotit úspěch. Eh, měli bychom zajistit, aby to vedlo ke skutečné lavině, aby to skutečně vedlo ke změně prostředí. Kdybych já byl starostou eh, nějakého místního orgánu, který nedostal vouchery a viděl bych, že eh, ti vedle mě měli větší úspěch. Eh, měl bych zájem o to, aby moje vesnice měla stejnou eh, výhodu. O to tady běží. Souhlasím s Terezou tom, co řekla o roamingu, ale to bylo možné zvládnout z evropské úrovně, kdežto toto bude řešeno na místní a státní úrovni. Takže nemusíme mít takové štěstí. Jak bylo řečeno úvodem, budeme chtít eh, navýšit rozpočet eh, vlastně se týče ročního eh, rozpočtového plánu. Vy jste vlastně nám vydali chybný signál. Pakliže to skutečně bude úspěch, ten motiv bude silný, vy provedete analýzu a prokážete, že toto skutečně bude mít přidanou evropskou hodnotu, pak teprve budeme moci hovořit o úspěchu. To se omlouvám, ne dříve. Teprve až změříme hmatatelné výsledky, hmatatelné výhody. E, jinak děkuji za zprávu, e, vstoupilo do ní mnoho práce, e, přeji celé věci mnoho úspěchu, většina z nás bude ráda spolupracovat, maximálně spolupracovat, ale o výsledku hovořme až po realizaci, jinak nebudu opakovat otázky, které již zazněly. Děkuji. Děkuji. Kolega Silikiotis nyní, prosím. Eh, eh, Děkuji. Děkuji také, eh, také všem váženým hostům za to, že mezi nás přišli. Já myslím, že ten start byl opravdu pozitivní a chci také poděkovat zpravodaji panu Carlosu Zoriňovi za jeho práci i za spolupráci naše, eh, naše frakce, Spojená evropská eh, levice, od počátku tuto iniciativu podporovala. Prioritou pro nás ale zůstává pomáhat především těm regionům a členským státům, které jsou méně rozvinuté, horským oblastem, hraničním oblastem, nepřístupným oblastem, ostrovům a e, s tím eh, jsou spojeny náklady. No, místních orgánů si toto může zaplatit samo, tu Wi-Fi. Takže prosím vysvětlete, jak zajistíte, aby ty finanční prostředky byly vynakládány geograficky vyváženě. Jaká máte kritéria pro maximalizaci výhody pro veřejnost a jak budete chtít zapojit všechny vrstvy naší společnosti a všechny oblasti. Hovoříte o čtyř tisících eh, žádostech. Eh, jsou ze všech členských států eh, něco, co nás poněkud znepokojuje a už jsme to opakovali během debat i na schůzkách se stínovými zpravodaji a to je nařízení, které praví, že použijí systém, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Pak, když se má toto pravidlo eh, používat spravedlivě, tak je také nezbytné zajistit zcela rovné a stejné podmínky. Jakým způsobem jste tedy informovali všechny místní orgány? regionální orgány a jak jste jim pomohli, jakou podporu jste jim poskytli. Je mnoho místních orgánů, které prostě nemají prostředky na to, aby zahájili přípravné práce k podání žádosti hned. Zajistili jsme eh, eh, pomoc pro všechny při, tě, při té žádosti, Marta? Já mám takovou naprosto zásadní otázku. Eh, mě také velice potěšila tato iniciativa, která umožňuje občanům získat přístup k digitálním informacím. To je dobrá věc. Eh, co se týče veřejného zdraví, myslím, že to znamená vlastně zřídit jakési terminály. A používání jakýchsi magnetických nebo audio vln. E, zjišťoval někdo, jaký to bude mít dopad? Nikdo další se o slovo nehlásí, proto dám slovo zpět panu Vílanovi na odpověď. Já sama za sebe chci říci, že si vážím toho, co bylo provedeno, je to skvělé, ale chceme samozřejmě věci dále zlepšovat. Takže je potřeba vědět, že jdeme skutečně správným směrem. Paní předsedající, děkuji vám i všem eh, ctěným poslancům, kteří se přihlásili do debaty. Já se pokusím odpovědět podle pořadí otázek, tak jak zazněly. Za prvé, eh, zpravodaj pan Zorino. Eh, nás opravdu motivuje jeho odhodlání, snaha, trpělivost při práci na tomto programu. I my bychom bývali rádi, aby ten program odstartoval hned den poté, co byl zveřejněn ve věstníku. Bohužel k dohodě došlo v červnu, ale potom eh, zveřejnění, eh, podle něhož je možné eh, tedy uvolnit finanční prostředky. K tomu došlo až v listopadu. S tím jsme nemohli dělat nic. A další věc. Nejde jen o portál. Teď máme tedy portál, všechny IT systémy se rozvíjejí tedy tak, aby eh, místní orgány se mohly zaregistrovat a poskytovat vouchery a tak dále. Ta práce byla intenzivní. A eh, i my jsme frustrováni stejně jako pan Zorino, protože bychom bývali byli rádi, aby tato práce proběhla za dva měsíce. Ale bylo to složitější. Jaká je ta dobrá zpráva. Ta dobrá zpráva je to, že teď tedy to všechno existuje a můžeme tuto službu poskytnout mnoha dalším místním orgánům, pokud to eh, umožní rozpočet, ten systém tedy funguje, eh, snaha se vyplatila a ten systém bude v budoucnu fungovat. Eh, my jsme poskytli rok a půl, 18 měsíců, a to je maximální období pro provedení tedy eh, té Wi-Fi. A abych odpověděl panu Silikiotosovi. Pakliže ten místní orgán není schopen provést instalaci hned první den, protože ta technologie je, to, je třeba pro ně nová, tak jsme ochotni jim poskytnout trochu více času. Samozřejmě, když budou schopni provést instalaci do týdne, tak ten eh, voucher mohou využít eh, během tohoto týdne. Takže cílem bylo poskytnout pomoc těm místním orgánům, které eh, s tou technologií nejsou tak dobře obeznámeny. A dalším důležitým aspektem je toto. My chceme, aby ten systém fungoval tak, jakmile se užitel, eh, uživatel zautentikuje, tak se může připojit k Vivce. To bude možné od prvního dne, protože systém rozpozná místní registraci. My jsme to proteď tedy nastavili jednoduše, protože jinak by to byla další překážka nad rámec těch složitých věcí, které musíme řešit my i ty místní orgány. Takže my jsme tedy zajistili, aby když se někdo zaregistruje, na tom místním orgánu, tak tato registrace vlastně může platit jako registrace v, v jakémkoliv jiném místě a bude víceméně automatická. Není to jako úplně automatický roaming a, a, e, a Wi-Fi, tato, tato Wi-Fi ne e, vlastně Eh, neumožňuje roaming nebo není umožněna roamingem, to by představovalo další náklady pro ty místní orgány a my jsme ochotni financovat ještě nad rámec eh, ten plný roamingový systém, ale to by nemělo představovat další eh, břemeno pro místní orgány. Ale uživatel bude moci svou registraci využívat všude v Evropě. Uvažujeme i o budoucnosti, uvažujeme i o 5G, to je v odpovědi na otázku pana Bonyho. A také eh, částečně odpověď eh, panu Teličkovi. Ano, uvažujeme o budoucnosti. Dnes není vhodný den pro diskusy o tom, co dělat v dalším eh, víceletém finančním rámci. S tímto návrhem přijde komise, ale zaznamenali jsme jasný zájem o využívání tohoto jednoduchého nástroje. Já nezhovořím o těch eh, všech eh, 2100 registracích, ale, eh, ale eh, vidíme, že je mnoho požadavků, které nebyly splněny. To není žádná ostuda. Na starosti má tento úkol eh, Evropská instituce. Většinou to bývá úkolem pro místní nebo regionální orgány, ale není žádný důvod, proč by ty dva systémy nemohly spolupracovat. Takže v budoucnu mimo eh, Wi-Fi budou ještě možnosti 5G a takové obce jako, mm, jako třeba nemocnice, tam lze uvažovat o tom, že takový systém by mohl tomu místnímu orgánu pomoci eh, dosáhnout většího pokroku a budeme také moci jednat vlastně s, s členskými státy jinak. Eh, ku příkladu máme členský stát, který se proti této iniciativě eh, silně postavil. A eh, nejvíce žádostí o registraci ovšem máme z tohoto členského státu, takže možná, že tento členský stát, který byl proti této iniciativě, by měl tento postoj přehodnotit. Nebýt proti, ale spíše spolupracovat. Budeme pomáhat při implementaci, protože eh, všechny ty eh, sítě Wi-Fi budou eh, zalogované a my budeme mít řadu parametrů pro analýzu. Paní Griffin. Určitě budeme chtít místním orgánům poskytovat všechny možné veřejné služby, i nejenom zdraví, ale turistiku a proběhne také následné vyhodnocení a budeme chtít zajistit dostatečnou transparentnost pro celý proces tak, aby všichni mohli přímo hodnotit, jakou výhodu tento program eh, přinesl a eh, v porovnání s evropským rozpočtem Eh, tento program je eh, velice malý, ale pro, eh, pro obce bude mít velký význam a ten zájem za první 24 hodin to prokazuje. V odpovědi panu Teličkovi. Ano, netvrdíme, nevoláme, že to je obrovský úspěch. Byli jsme povoláni dnes na to, abychom s vámi hovořili a skutečně eh, jsme nečekali takový obrovský počet eh, žádostí za první 24 hodin a musíme tedy eh, se nad tím zamyslet. K závěrům do posud nepřistupuji. Budeme se muset zamyslet nad tím, jak má systém fungovat, jak distribuovat vouchery, bude to intenzivní z hlediska rozvíjení Wi-Fi. Nechci ani předjímat to, že to bude model, který se bude aplikovat i v budoucím víceletém finančním rámci. Ale jeden závěr nebo úvaha, eh, kterou mohu dnes nabídnout, je ta, že ty členské státy, které nám hned eh, na počátku tohoto víceletého finančního rámci tvrdili, eh, že peníze na digitalizaci nejsou zapotřebí, protože škrtli žádosti o finance od komise, Eh, tak ty se opravdu naprosto mýlily, protože digitalizace je to nejlepší. A zase ty, které tvrdili, že nemají zájem, tak skutečně, když se podíváme na těch uplynulých 24 hodin, tak je jasné, že se mýlili. Uvidíme, jestli systém bude fungovat, jestli se nám bude dařit efektivně distribuovat vouchery, budeme muset prokázat dobré fungování tohoto systému, takže dnes ještě nemohu říci, že se jedná o naprostý úspěch, to by nebylo seriózní. Musím jenom říci, že e, ty údaje, které máme prozatím po jednom dni, jsou e, tedy výmluvná. Panu Selikitiosovi. Ty vouchery jsou pro ty e, místní orgány, které nemají Wi-Fi. Takže skutečně tato pomoc půjde těm místním orgánům, které jsou, řekněme, dále od centra členských států. Zároveň, jak řekl kolega pan Whelan, máme eh, zcela fixní systém, schéma, eh, které zajišťuje, abychom měli nějakou, eh, nějaké, nějakou minimální geografickou distribuci pro každý členský stát. Eh, nemůžeme eh, jít do úplných podrobností, protože jinak by ten systém distribuce voucherů byl velice dlouhý a složitý. Hovořili jsme o tom i v parlamentu, ale určité záruky spravedlivého rozdělení tam jsou. Máte pravdu, musíme tomu projektu propůjčit maximální zviditelnění a vysvětlení. Máme dokumentaci k němu ve všech jazycích, existuje helpdesk, kolik, eh, kolik lidí tam včera zatelefonovalo. 800 lidí z různých eh, místních orgánů za těch prvních 24 hodin, neboli investujeme i do helpdesku a do pracovníků, kteří budou poskytovat odpovědi. A jistě tedy bude problém, a já přiznávám, že to problém rozhodně je, ještě včera bych býval třeba to nepovažoval za skutečný problém a to je nedostatek voucherů. Bylo by seriózní slibovat peníze, které zatím ještě nemáme, ale rozhodně budeme muset začít vážně hovořit s místními orgány a ve spolupráci s nimi, jak také řekl pan Zorino, že třeba vstoupíme v jakési partnerství. Řekneme jim třeba, třeba že mohou využívat náš systém voucherů, naši IT infrastrukturu a společně bychom mohli uvažovat, jak tedy doplnit eh, zbytek voucherů. To je teoretická eh, úvaha. Uvidíme, jestli ty vouchery budou spotřebovány, vypadá to tak. A dalším krokem bude se obrátit na vnitrostátní a místní orgány a řekne, řekneme jim, taková reakce tedy byla z vašeho členského státu, můžete pomoci. A v budoucnu tedy dojde k jakési reflexi, hodnocení. Souhlasím s vámi, že tedy musíme počkat na vhodnou dobu a zorganizovat eh, tedy příslušnou debatu i v návaznosti na další víceletý finanční rámec. Potom odpověď na otázku pana Martence je eh, jednoduchá. Eh, máme Wi-Fi všichni doma a zde také, neboli to zařízení musí vyhovovat mezinárodním a eh, evropským standardům eh, na elektronické záření, jinak by nebylo možné instalovat toto zařízení do těchto míst všude. Všichni dodavatelé musí dodávat zařízení, které vyhovuje tedy technickým, světovým i evropským normám v tomto směru. Grazie, eh, penso che questa risposta sia conclusiva. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat panu doktoru uh, Violovi, protože nejsme příliš zvyklí na to, že lidé z komise nám poskytují takto vyčerpávající odpovědi. A myslím si, že Takováto odpověď je opravdu projevem dobré spolupráce. Takže děkuji kolegu Zolíňovi a dalším kolegům, kteří se přihlásili do diskuse a doufám, že se opět setkáme u tohoto významného tématu. Possiamo continuare. Budeme pokračovat dalším bodem pořadu jednání. Jde o nařízení, které se týká agentury ENISA, což je agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost. Nařízením se zrušuje nařízení předchozí a týká se také certifikace bezpečnosti informačních a komunikačních technologií. Spravodajkou je paní Angelika Niebler. Prosím. Prigo. You can start. Děkuji paní předsedkyně, kolegyně, kolegové. Já jsem ráda, že dnes se můžeme pobavit o tom zákoně pro kybernetickou bezpečnost. Čili já vám zde představím návrh zprávy, který je téměř hotový a koncem týdne by to mělo jít na překlad ale jsem ráda, že eh, si o tom dnes můžeme pobavit. Úvodem dovolte dvě poznámky, než se dostanu na komise. Za prvé jsem ráda, že vůbec tento návrh byl předložen, že komise má strategii pro kybernetickou bezpečnost, Kybernetická bezpečnost to e, není žádná novinka. E, měli jsme e, směrnici NAS před pár lety, která se momentálně realizuje v členských zemích. Od té doby se mnohé událo a je to tak dobře. A já myslím, že je dobře, že o tom debatujeme a snažíme se podpořit digitální společnost, digitální průmysl, průmysl 4.0 a to všechno bude fungovat pouze tehdy, když lidé budou mít důvěru eh, v bezpečnost a eh, v procesy a ve služby. Proto si myslím, že ten návrh na zákon o kybernetické bezpečnosti je mimořádně důležitý. Když se tak podíváme na eh, Smart Cities, eh, Smart Home, Smart eh, Solutions, tak samozřejmě to všechno si vyžádá vysokou úroveň bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti, aby nemohlo dojít k hackerským útokům, špionáži a tak dále. No když se podíváme, co se v novinách děje, třeba Eh, naše ministerstvo eh, zahraničí v Německu čelilo eh, a hackerskému útoku před dvěma dny. Byla to samozřejmě ruská hackerská skupina a snažili se tedy dosáhnout na citlivá data, data o Brexitu, data o jednáních s Běloruskem nebo s Ukrajinou. To jsou všechno data, která by měla být utajována a je to samozřejmě dramatická situace. Eh, potom také znáte asi skupinu Kejla, eh, která je eh, de facto napojena na internet, která odposlouchávala všecko, co se děje, řekněme, v dětských pokojíčcích a tak dále. Naštěstí ten produkt už na trhu není. Takže to jsou takové příklady a e, vidíme také, co všechno se ukazuje, co e, třeba pokud se čipů týče, tak jaké tam byly dlouhodobé nedostatky v zabezpečení. Čili to je téma, kterým e, se musíme zabít, zabývat. Pokud by se nám nepodařilo vytvořit systémy, které zabezpečí produkty, Eh, tak to no, potom nebudeme moci eh, hledat co z našich digitálních snů skutečně. Další věc, ve všech členských zemích v Evropě máme silný průmysl a to znamená, že bychom mohli hrát eh, na mezinárodní poli vůdčí roli také, pokud se týče té kybernetické bezpečnosti. A já myslím, že nám k tomu ten návrh, o kterém je tato zpráva, pomůže. Zákon o kybernetické bezpečnosti má dvě části. Jednak je to ENISA, ta agentura, a na druhé straně jde o systémy certifikace, jak v českých zemích, tak na evropské úrovni. A já začnu tou ENISou. Jak všichni víte, kolegyně, kolegové, Enisa je v Atenách, v Ratenu. To je naše agentura pro síťovou informační bezpečnost. Já eh, musím říct, že je to velmi dobře pracující agentura, je vybavena vynikajícími experty, o tom jsme už tady zprávu měli. <clears throat> ENISA je malá agentura, zhruba 80 eh, lidí a přibude další 20. Komise navrhuje <clears throat> to, aby ENISA získala mandát a aby tedy to bylo něco, co bude dlouhodobě fungovat. Potřebujeme ji přidat personál i finance. To jsou eh, návrhy, které podporujeme a možná, že by to mělo být eh, ještě ambicioznější. Myslíme si, že z těch 80 na 120 pracovníků jít, že to nestačí. Když si uvědomíte, kolik máme expertů, v těch národních eh, eh, agenturách pro kybernetickou bezpečnost v Německu je jich 880 v příslušné agentuře, ve Francii přes 500. K tomu připočteme eh, ta bezpečnostní, kyberbezpečnostní opatření a oddělení ve firmách. Tam jsou vždycky desítky lidí. Takže skutečně tady můžeme být ambicioznější. Když jsem tady toto předepsala, předeslala, musím říci, že Enisa se etablovala dobře, je třeba ji posílit, má obrovský potenciál, eh, také v oblasti koordinace a tak dále. Eh, ta čísla, která jsem tady přednesla, tak skutečně je třeba, aby byla reálná, abychom to nepodcenili ani nepřestřelili. Nisa to je vlastně takové naše dítě a musíme v této fázi hlídat, jak se bude dále eh, rozvíjet. Nechceme brát kompetence členským zemím prostřednictvím Enisy, ale chceme podpořit eh, členské země, které si sami budují silnou kybernetickou bezpečnost. jak by měla vypadat kooperace, tak to samozřejmě je v té zprávě obsaženo. A potom je tady vlastně ta otázka eh, certifikace a to taky je, součást debaty. Pokud se tedy té certifikace, tak eh, k tomu jsme měli slyšení, slyšení expertů a je třeba říci, že je tady mnoho nezodpovězených otázek v oblasti eh, použití této směrnice. Tady jsou představy velice eh, rozmanité. Měli bychom se soustředovat nejenom na prouty a servisy a, a služby, ale také na celou oblast internetu věcí. No a já mm, tomu přizpůsobím také formulace definic pokud budeme mít dostatečně širokou definici, tak eh, bude třeba se stanovit určité priority, protože máme dneska miliardy různých drobných zařízení v rámci internetu věcí. Tady bude třeba nějaká certifikace, ale budeme to muset škálovat. No a ještě, eh, paní předsedkyně, je to poprvé, co vedeme debatu k tomuto důležitému tématu na našem výboru. A skutečně je třeba určité trpělivosti, poněvadž je to důležité téma. Druhá otázka je, jak by měla vypadat ta soustava certifikace, dobrovolná nebo spíše povinná. Já myslím, že bychom měli vycházet eh, z reálného rizika. Já, eh, spíš tedy jsem pro tu dobrovolnou certifikaci, zajímalo mě, jak se k tomu kolegové budou stavit. Pak máme tedy různé úrovně zabezpečení a požadavků. I tady eh, máme trošku spory o tom, jak by měla vypadat ta definice, poněvadž představy jsou různé. No a abych zbytečně dlouho nemluvila, myslím, že je důležité, abychom u certifikace u agentury ENISA zajistili to, že to bude řízeno velice dobře a kvalitně, poněvadž se zachází také s znalostmi z členských zemí, z průmyslu a tak dále. K tomu samozřejmě potřebujeme průmysl, chceme-li provádět určité certifikace. No a i tedy u toho zákona o kybernetické bezpečnosti je třeba zapojit také eh, průmyslová odvětví. Takže k tomu tolika, já se těším na vaše komentáře. Chtěla bych závěrem poděkovat stínovým zpravodajům a kolegům, eh, kteří už se v rámci této debaty na mě předem obrátili. Já se těším na zajímavý jeho názoru a potom na debatu, až ta zpráva bude předložena. Děkuji kolegyni Niebler. Hovořila jste poměrně dlouho, ale to téma si to vyžaduje. Nyní stínový zpravodajové. Pan Kurmbašev, prosím. Děkuji, paní předsedkyně Tojo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jsem velice rád, že eh, ponecháváte dostatek času na tuto důležitou debatu. Já eh, jsem velice vděčný za úsilí, které do toho vložila paní Nýbler. Myslím, že je to dobré východisko pro debatu s pravodajou. A také doufám, že nám vydrží až do konce eh, konstruktivní atmosféra. Jak bylo řečeno, ten Návrh má tři části. První se týká roli agentury ENISA a skutečně je třeba k tomuto návrhu komisi poblahopřát. Tento návrh totiž posiluje roli ENISY ale myslím si, že to není dostatečné, aby se vyjádřil mírně. Ano, je dobře, že tam bude více pracovníků z 80 na 120, ale mm, momentálně je jich skutečně pouze 80. Naopak francouzi mají 600 zaměstnanců ve své agentuře, 800 eh, mají Němci. Čili já nevím, jestli je to v pořádku, jestli ty národní agentury, když jsou 10x, 12x tak velké jako evropská, jestli je to v pořádku. Samozřejmě, že dobře, že jednotlivé země věnují pozornost kybernetické bezpečnosti. Ale nebylo by lepší, kdybychom mohli zabezpečovat kybernetickou bezpečnost Evropské unie jako celku. Protože pokud dojde k kybernetickému útoku proti několika, několika členským zemím, tak jak to bude fungovat? Kdo to na evropské úrovni bude koordinovat? Abychom se prostě nerozutekli každá členská země jiným směrem. Čili možná bychom tady měli vyvinout nějakou iniciativu neměla by ta agentura kromě toho, že bude podávat zprávy komisi, eh, neměla by také dávat zprávy Evropskému parlamentu nebo předsedovi Evropské komise ve Francii, v Singapuru a tak dále. Tyto agentury eh, přímo se odpovídají buď to premiérovi, nebo prezidentovi, nebo příslušnému ministrovi. Čili eh, my bychom jaksi měli překonat takovou tu sebestřednost eh, členských eh, zemí a měli bychom vytvořit skutečně silnou agenturu. Navíc tady máme určitou rivalitu ve sdílení informací mezi jednotlivými hráči. No a e, jak chcete bojovat proti kybernetickému zločinu jinak, než tím, že budete sdílet informace? Pokud se týče certifikace, e, dobře, e, tak můžeme to nechat na dobrovolné bázi. Některé eh, země eh, to zavedly velice dobře, mají tam určitá, určité systémy certifikace, ale měli bychom mít eh, certifikaci celoevropskou. A měli bychom mít tedy přinejmenším vzájemné uznávání certifikátů mezi jednotlivými zeměmi, ale také mimo evropskými zeměmi, čili Spojené státy, Jižní Korea a podobně. potřeba eh, tuto agenturu posílit, tak myslím, že to chápeme, proč že to je eh, sdílený přístup. A eh, prostě chtělo by to posílit roli kybernetické bezpečnosti v Evropě. Děkuji panu kolegu Korumbaševovi. Nyní pan Tošenovský. Děkuji paní předsedkyně. Eh, já bych chtěl velmi poděkovat za úvodní slovo paní kolegyně Niebler, zpravodajce k cybersecurity, protože toto téma skutečně nabývá na významu a eh, kriminální prostředí útočící na informační systémy, které jsou prorostlé naším životem, jsou takovým nedefinovaným strašákem, ale je to realita každé vteřiny života a stalo se to součástí. Je samozřejmé, že by Eh, ta společnost se musí bránit, protože případný útok na některé informační systémy může být skutečně nebezpečným útokem na samou společnost jako takovou a na její integritu. Eh, tak jak paní <clears throat> zpravodajka uvedla v těch dvou částech, tak nejprve k Enise souhlasím, že je potřeba posílit agenturu. Myslím si, že Eh, ta doba eh, je velmi důležitá na to, aby agentura se stala agenturou se stálým mandátem, posílená personálně i finančně, eh, protože v podstatě, když se díváme na mnohé materiály, které jsou i tady u nás ve výboru projednávány, tak klademe další a další úkoly na, na tuto agenturu. Evropský systém jsem přesvědčený, že potřeba budovat na těch základech, které už v jednotlivých státech jsou, jsou velmi různorodé. Některé státy mají tyto agentury vybudované mohutné, personálně dobře vybavené, některé hm, teprve vznikají, ale eh, tak, jak je běžné v informačních systémech, samozřejmě i eh, účinnost, pokrytí eh, je často větší u velmi diverzifikovaných systémů než u přísně centralizovaného systému, kdybychom řekli, že ENISA bude jediným tím obraným systémem Evropy, mám obavu, že bychom to nezvládli ani personálně, ani, ani z hlediska operativnosti eh, ENISy jako takové, ani by to pravděpodobně neprošlo přes členské státy. Čili tady je důležitá rovina co největší spolupráce, využití eh, už stávajících zkušeností členských států a najít tu velmi dobrou spolupráci a, a o ní se starat. A to vidím jako hlavní, Eh, hlavní úkol ENISy. Je pro mě otázkou, nakolik i ENISA by měla mít své operativní úkoly, ale to asi bude ještě eh, tématem diskuze. Já si nemyslím, že by měla být příliš operativně zatížena. Eh, určitě je to koordinace, ENISA by měla poskytovat koordinaci národních kontaktních míst Eh, které, kterým by měla pomáhat i eh, s určitým vzděláváním, šířením informací a to, co jsem již předtím řekl, s větší eh, koordinaci z úrovně členských států. Pokud se jedná o certifikaci, myslím si, že to bude velmi komplikovaná debata, protože budeme narážet i na určité zájmy průmyslu a, a soukromých společností. Je to složitější téma Myslím si, já jsem zastáncem, stejně jako uvedla paní eh, zpravodajka, že tento systém by měl být spíš založený na dobrovolné certifikaci. Na, eh, certifikace by měla být založena na velmi přísné analýze rizik a zvažování tam, kde je to, kde je to nezbytně nutné. Eh, myslím si, že právě eh, přístup eh, zvažování rizik můžeme si velmi vzít vzor z, eh, ze Spojených států, z Koreje, kde právě hodnocení rizik je součástí takovýchto systémů velmi zásadní. Myslím si, že i využití, maximální využití zapojení průmyslu, zkušeností s tímto a s mezinárodními standardy by mělo být velmi zásadní pro vytváření právě těch eh, eh, certifikačních standardů, pravidel, které by <clears throat> měly jít právě touto cestou. Eh, tak, jak jsem již měl tu čest několik zpráv s paní zpravodajkou Nibler realizovat v posledních letech, tak jsem, jsem přesvědčen, že ten základ je velmi dobře již založen a těším se na další spolupráci a věřím, že ta zpráva posune i tu celou evropskou velmi složitou materii týkající cyber security někam dál dopředu. Myslím si, že ten čas je velmi důležitý a měli bychom ho využít. Děkuji, paní předsedkyně. Thank you very much. Děkuji. Dále kolega Telička. Děkuji vám, Chtěl bych eh, říci, že se těším na spolupráci s paní Niebler, ale s dalšími stínovými kolegy na tématu, které již bylo popsáno, které má celou řadu rozměrů. Naprosto klíčová je samozřejmě bezpečnost a nemůžeme také skrývat eh, fakt, že je zde celá řada nedostatků a mezer. Je to trošku takový ementál. Je zde také ten průmyslový rozměr a svázáno je to i s rozměrem ochrany spotřebitelů a víme, co se může stát, když je důvěra spotřebitelů narušena. Největší výzva, kterou zde spatřuji, se a to, jak zde o tom ve výboru ITRE hovoříme, my o tom vlastně hovoříme podobně jako někteří politici v členských státech a je to trošku problém eh, toho zaměření, té kultury. V některých zemích, a budu trošičku přehánět, eh, to je lidem v podstatě úplně jedno. A my jsme tak silní nebo tak slabí jako nejslabší článek řetězu. A myslím si, že to, co skutečně potřebujeme, je změna myšlení, změna kultury a takové regulační prostředí, které posílí především ty nejslabší nebo ty slabší články toho řetězu. To je první poznámka. Enisa podle mého názoru odvádí dobrou práci. Mohu to posoudit eh, nejen na základě různých zdrojů, ale já jsem také dvakrát měl možnost hovořit s ředitelem Enisy a kolegové Enisu dokonce navštívili. A líbí se mi takový ten velice realistický přístup k tomu, co by měly být cíle agentury. Problém, se kterým se potýkáme, je následující. Ono by bylo skvělé mít nařízení, které by mohlo platit dlouho a které by nám umožnilo kyberbezpečnost posílit. Ale svět se stále mění a za tři nebo čtyři roky bude zase úplně jinde a ta rizika budou vysoká. Zároveň, jak jsem říkal, ne všichni v radě budou připraveni dosáhnout úrovně, které chceme dosáhnout my zde. Je tedy možné představit si ten eh, přístup eh, tak, že bychom v bodech odůvodnění a v té doložce o přeskumu již nyní naznačili, čeho chceme v budoucnosti dosáhnout, to znamená značného posílení kyberbezpečnosti. Určitě je nepochybné, a zmiňovali to i kolegové, že i já jsem pro stálý mandát a značné posílení Enisy, ale nevím do jaké úrovně, protože to závisí, na tom se asi všichni shodneme, na tom, jaké přesně budou úkoly Enisy podle té nové legislativy. Myslím si, že se dále musíme zaměřit na to, zda to bude dobrovolné či povinné. Myslím si, že ta, to povinné, že to jaksi neprojde v radě a myslím si také, že proto nejsme připraveni. Začneme tou dobrovolností, potom ale je zde otázka zodpovědnosti, kterou se musíme zabývat. Je to vše navzájem propojeno. Otázkou je také, jak budeme definovat ty produktové skupiny. Uděláme to v tomto návrhu, uděláme to na celoevropské úrovni nebo nějakým vyčerpávajícím způsobem, či pouze jako příklady. Na jedné straně jsou otázky strategické důležitosti, ale je zde celá řada různých úrovních a nehovoříme zde pouze o IT. My můžeme, eh, vy můžete zhekovat nějaký systém třeba prostřednictvím televize nebo ledničky nebo hodinek vašich dětí. Tím se také musíme zabývat. Další věc, kterou bychom měli řešit, je pozitivní motivace pokud já jako spotřebitel uvidím, že něco má označení EU a to označení EU pochází od ENISY a splňuje to určité minimální požadavky a standardy, možná standardy ponechme stranou, tak potom jako spotřebitel budu mít větší důvěru, že si takovýto výrobek mohu koupit. A musíme najít eh, vyváženost mezi pokusem o regulaci na straně jedné a určitým prostorem pro samoregulaci, tak aby se spotřebitel mohl té věci lépe orientovat a být dostatečně informovaný. Takže zde skončím, ale těch otázek, kterými se budeme muset zabývat, je celá řada, nebudou snadné, potřebujeme najít to odpovídající rovnováhu a já doufám, že se nám alespoň u některých těch otázek podaří nalézt eh, odpovídající text těch ustanovení. Mohl bych pokračovat, ale nyní zde skončím, protože je to pouze orientační debata. E, děkuji, poprosím e, dalšího kolegu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji zpravodaji za první zprávu, první verzi. Enisa má potenciál stát se skutečně důležitým aktérem v celém tom ekosystému kybernetické bezpečnosti a k tomu dojde, pokud e, nařízení bude proto poskytovat eh, základy. Proto musíme mít eh, především eh, tedy ten stálý mandát pro Enisu. Ten mandát musí hledět do budoucnosti, musí se snažit reagovat na rychle se měnící výzvy v tom sektoru informačních technologií a musí zaručit implementaci například bezpečnost, takzvaně by design Dále by to mělo být dostatečně transparentní ta struktura a zaměstnanci by měli být dobře placení a motivovaní. A v neposlední řadě musíme zajistit, že ta certifikace bude Eh, umožňovat důvěru v evropské produkty a producenty a také evropské poskytovatele služeb a že se tím vyhneme uvádění na trh těch produktů, které představují bezpečnostní riziko. Důležité také je, aby standardy byly dostatečně flexibilní, protože ten technický vývoj v této oblasti je skutečně překotný. Pokud jde o dobrovolnou certifikaci, to si myslím, že je důležitým principem, ale ten návrh se nezabývá těmi nejnovějšími eh, problémy, například eh, naprostým nedostatkem těch základních bezpečnostních prvků nebo některými zařízeními, která vlastně prováděla špionáž na své majitele. Komunikace nemůže být eh, otevřena všem. Tato otázka v tom návrhu tedy není dostatečně řešena a nyní je nejvhodnější doba a místo, abychom to změnili prostřednictvím našich pozměňovacích návrhů. Děkuji rovněž za stručnost. Vykompenzoval jste ty řečníky, kteří překročili řečnickou dobu. Kolegyně Matias, děkuji paní předsedkyně. V této době, kterou nyní prožíváme, se kyberbezpečnost dostává stále více do popředí. Každý den máme informace o kybernetických útocích a dalších podobných problémech, které přitahují naši pozornost stejně tak jako pozornost občanů. Minulý víkend jsme se seznámili s tím celosvětovým skandálem. Dochází k tomu, že miliony eur mizí v daňových rájích a také v pokladnách soukromých společností, které manipulují občany, manipulují veřejné mínění. K ničemu podobného v minulosti nedocházelo. A Děje se to prostřednictvím nevinných aplikací, jako je Facebook a podobně. Pokud tedy jde o důvěru v digitální prostředí, musíme si klást otázky, které se týkají i této problematiky. A myslím si, že je třeba řešit eh, otázky, které zacházejí nad eh, rámec například skandálu s Edwardem Snowdenem. Musíme se zamyslet eh, nad tím, jaké dopady to třeba mělo na nějaké volby. Občané se prostě musí dozvědět pravdu a je třeba, abychom tyto jevy ukončili. Není to pouze problematika sociálních sítí, ale je to také útok na demokracii. My to čteme v, v novinových článcích a myslím si, že novinářům musíme poděkovat za to, že se po celé týdny věnují těmto otázkám. A pokud se ptáme na nezávislost eh, tohoto sektoru, tak to ukazuje velkou důležitost nezávislého novinářství. Pokud hovoříme o bezpečnosti, tak máme co dočinění s přímými obavami občanů, s tím, jak se jich to konkrétně týká, Netýká se to pouze té abstraktní roviny, ale také toho, jak se lidé cítí, když je podnikán útok na jejich svobodu. My se musíme snažit reagovat na konkrétní problémy občanů, zatím se to příliš nedaří. Myslím si také, že toto sdělení Evropské komise je trošku zmatené. Ty dvě části sdělení by podle mého názoru měly být jasnější, měly by se zabývat jednak tedy ENISou, jejími cíly, jejím mandátem, operační kapacitou a mod- modelem práce a na druhé straně bychom se měli zabývat eh, certifikací v oblasti kyberbezpečnosti. Pokud jde o mandát ENISY, měli bychom být schopni rychle a koordinovaně reagovat na kyberútoky. To zde již zasnělo. Kyberútoky mohou eh, probíhat eh, v celé Evropské unie a ENISA by měla podporovat členské státy jak v prevenci, tak v reakci na tyto útoky a měla by mít úkolu koordinace, pokud dojde k nějakému útoku v celé Evropské unii, ale měli bychom být zároveň obezřetní, protože nemůžeme spochybňovat individuální svobody a právo na důvěrnost. A na druhé straně je zde ta certifikace. Zde se domnívám, že je nezbytné mít celoevropskou certifikaci, ale ENISA by měla spolupracovat se všemi partnery, nikoli pouze s některými vybranými. Myslím si, že se musíme snažit chránit naše spotřebitelé i prostřednictvím certifikace, která ať bude dobrovolná či povinná, tak o tom musíme debatovat, musí to být přizpůsobeno produktům a u těch nejcitlivějších produktů bychom asi měli pomýšlet na certifikaci povinnou. A Dále se e, domnívám, že zde vlastně dáváme komisi takový e, biankošek, proto je velice důležité, aby na tom paní Míbler ještě e, pracovala a jistě ji v tom všichni podpoříme. Děkuji mnohokrát. Poprosila bych kolegy, aby hovořili stručněji. Kolega Bony. Thank you very much and thank... Děkuji. Děkuji také Angelice za její prezentaci a nejenom za popis balíčku o kybernetické bezpečnosti, ale i upozornění na dilemata. Musíme být praktičtí, chceme-li dosáhnout našich cílů. Za prvé je důležité posílit agenturu ENISA, protože víme, že pouze ENISA může posílit zapojení zúčastněných subjektů. A to je důležité. Na druhou stranu bychom měli podpořit ENISu a vytvořit nový model výměny informací o iniciativách. Jedině tak se dozvíme více o typech útoků a Evropská unie potřebuje takový orgán i pro řešení analytických otázek musíme také analyzovat rizika. Řešení by měla vycházet z přístupu založeného na hodnocení rizik. ENISA by měla mít možnost schromažďovat údaje a přicházet s návrhy řešení. Ta další věc se týká eh, režimu certifikace. Souhlasím s tím, že ještě nejsme tak daleko, abychom Eh, certifikaci zavedli jako povinnou. Ale měli bychom zvážit třeba nejprve dobrovolný model a vytvořit podmínky pro povinnou certifikaci. Eh, tady jde o bezpečnost, tady jde o nás, o ekonomiku, o biznis, podnikání, takže certifikace je důležitá. Souhlasím s tím, že je možné certifikaci založit na trhu a že by se mohla řídit oborově eh, není možné všem vnutit jednotné jedno řešení. A potom poslední věc je také hovořit o eh, eh, gramotnosti, co se týče kybernetické bezpečnosti. Pan López. Děkuji, paní předsedkyně. Někdy se zdá, že hovořit o Evropské agentuře znamená vlastně eh, kritizovat eh, rozpočet a podobně, ale myslíme si, že úloha této agentury je naprosto klíčová i pro občany, protože se každý den budíme a posloucháme zprávy o tom, že bezpečnost je narušena a je toho potom využíváno k různým účelům. Poslední velice závažný příklad je ten, eh, to zneužití Facebooku ve Spojených státech amerických. Evropa se musí vybavit takovými nástroji, které ji umožní účinně bojovat proti kyberútokům. Především, když eh, hovoříme o tak klíčových otázkách, jako je elektronické zdravotnictví, eh, driverless automobily bez řidičů, které budou dálkově řízeny a internet věcí ty trhliny v bezpečnosti v těchto oblastech by mohly znamenat ztráty lidských životů. A proto potřebujeme nástroje, které budou odpovídat těm výzvám. Musíme předpovídat ty budoucí scénáře, které jsou velice technicky složité. A myslím si tedy, že tento návrh jde správným směrem. Děkuji. Blanco López, del Castillo, Dále paní Pilar de Castillo. Děkuji. Včera večer Angelika Niebler a já jsme se zúčastnili jedné debaty, kde jeden z eh, panelistů hovořil o tom, že kyberbezpečnost eh, bude jedním eh, z prioritních témat nadcházející dekády. Měl, milil se, protože ono je to prioritní téma neustále v průběhu našich životů. Stejně tak jako bezpečnost běžná, tak je to i bezpečnost online. Já se připojuji k mnoha předřečníkům, kteří hovořili, pokud jde například o mandát Enisy, o její kompetence, o zdroje pro Enisu. Zde mohu souhlasit a myslím si, že naprosto důležité je stanovení určitých priorit. To znamená stanovit, čím začneme protože jinak ta, ta legislativa, která je offline, je vždycky několik kroků zpět za tím vývojem, který probíhá online, v tom digitálním prostředí. A my nesmíme dopustit, aby se ten rozdíl nebo to spoždění ještě eh, zvětšilo u, těch, u té certifikace například musí být určitá flexibilita. To znamená, my tam musíme stanovit priority, ale zároveň musíme umožnit i rychlé změny, rychlý pokrok, tak aby se změny legislativní mohly probíhat jaksi permanentně. A je to samozřejmě obtížné jak na úrovni členských států, tak na té úrovni celoevropské. Je tedy třeba určit toho stanovení priorit, ale zároveň flexibility, tak abychom neustále přihlíželi k tomu eh, technologickému vývoji a ta kybernetická eh, bezpečnost se musí stát stálou prioritou naší společnosti. Děkuji. Děkuji a poslední bude hovořit kolega Marten. Děkuji, paní předsedkyně. Mm, máme zde dvě otázky, které je třeba si zodpovědět. Paní Nibler je položila velice dobře. Jaká je přijatelná úroveň bezpečnosti, to za prvé, a za druhé, jaká má být úloha ENISY. Úroveň přijatelné bezpečnosti. Přijatelná úroveň bezpečnosti. Já jsem slyšel, co si o tom myslí někteří kolegové, kteří říkají, že bychom spíše měli jít tou cestou dobrovolnosti než té povinnosti či závaznosti. Já k tomu chci říci, proč ne, ale pokud to nebude závazné pro členské státy, pokud jde o tu certifikaci, tak nemůžeme potom nutit členské státy, aby spolu navzájem spolupracovali. Protože některé země mají tu úroveň bezpečnosti vysokou, Německo, Francie, a tam na té bezpečnosti pracují stovky expertů, mají tam k dispozici laboratoře a provádějí eh, testy v reálném prostředí nebo v reálných rozměrech a mají také řadu prostředků. A dnes jsme hovořili o Wi-Fi pro všechny, o digitálním hospodářství, ale nemůžeme potom říkat, že ta certifikace bude dobrovolná. My jsme přece všichni propojeni, v Evropě jsme propojeni a ty kyberútoky přicházejí ze všech různých stran. Jak se říká, ďábel se skrývá v detailu. Takže zde v podstatě musíme dospět k nějaké společné úrovni, eh, abychom umožnili také to, že se bude moci rozvíjet ekonomika, protože všechno to má i ty ekonomické aspekty. Je třeba uklidnit jak podniky, tak občany. Já jsem před dvěma měsíci byl svou bankou informován o tom, že mi ukradli číslo kreditní karty, protože já jsem platil kartou na internetu a pak ji najednou někdo platil v Bangkoku. Takže mě od ukradli mé údaje, ale byl jsem ujištěn o tom, že bezpečnostní systém je účinný. O toto jde. A já jsem proto, abychom měli na evropské úrovni určitou minimální úroveň bezpečnosti a aby to byla tedy jakási nejlepší referenční norma. A Měli bychom se inspirovat ve Spojených státech. Spojené státy nebo Čína mají systémy certifikace, které e, jsou jaksi nad eh, těmi našemi na vyšší úrovni a pokud my se neadaptujeme, tak američané a číňané na tom budou vydělávat a my na tom budeme tratit. Dále, úloha Enisy. To vše tedy je podpořeno tím, co jsem právě říkal, to, co se týká ENISy. My musíme zajistit spolupráci mezi členskými státy, abychom zajistili určitou úroveň bezpečnosti a proto je třeba posílit úlohu a fungování ENISy. Musíme se dohodnout na tom, jaké mají být její funkce, jakou má mít misi a potom na základě toho, co po ENISe budeme chtít, musíme hovořit o těch prostředcích. Já už končím, Patrice, už končím. Já nesouhlasím eh, s tím, eh, eh, že těch lidí tam má být 150 nebo 200, pokud je to potřeba, tak by tam mělo být třeba tisíc lidí. A je to strategická volba, je to politická volba a pokud takovou to volbu neuděláme, tak já se obávám, že Enisa nebude úspěšná. Děkuji panu Marténovi a nyní má slovo zástupce komise DG Connect. Grazie, Presidente. Thank you very much. Děkuji za slovo pro Evropskou komisi i za komplimenty vůči na podanému návrhu. Debata je pokročila. Bylo by tedy dobré se zamyslet, kde vlastně se shodujete s debatou v radě a poskytnout určitá vysvětlení. Co se týče návrhu ohledně emisy, Schoda mezi tím, co zde zaznělo a mezi tím, co říkají členské státy, ano, silnější a stálá agentura. Vedou se diskuse o zdrojích i jestli eh, nárůst navržený komisí je dostatečný, aby Enisa mohla plnit své úkoly. A co se týče úkolů Enisy, podporuje se její úloha v tom, že bude plnit úkoly stejné jako doposud, ale co se týče debaty v radě, eh, co se týče operační spolupráce a certifikační úlohy, některé eh, státy se zamýšlejí nad úlohou ENISy při velkých incidentech. Tady by měla být funkce ENISy doplňková, tak aby nezasahovala do eh, kroků vnitrostátních orgánů. Eh, komise nechtěla dublovat a nebo nějakým způsobem upozadňovat vnitrostátní orgány a agentury. Naopak vlastně doplňovala to, co už je ve směrnici o ENISE. Jak víte, úkolem eh, ENISY je spolupracovat se sítí center v členských státech, takže tady je potřeba toto vysvětlit. A i v debatách zde proto zazněla podpora. Co se týče certifikace, členské státy to vidí stejně, hovoří se o e, nezbytnosti mít systém založený na hodnocení rizik, transparentní a inkluzivní. A hovoří se o e, auto e, osvědčování, to, o tom se bude vyjednávat dále. Podle názoru komise ten systém, který navrhujeme, je dobrovolný. Takže kdokoliv by se připojil se svým režimem, se zaváže vlastně být eh, tedy členem systému, který eh, vlastně bude eh, dozorován a vynucován. To nebylo součástí toho nařízení, ta filozofie. A co se týče možnosti zavést povinnou certifikaci, chci navázat na to, co řekl pan Telička o postupném, eh, postupném vlastně přístupu. Podle komise již máme určitý podklad pro to, aby ten systém se stal uh, povinný. Máme ustanovení v článku 47, kde tedy eh, systém certifikace by se mohl používat na uh, doklad o schodě uh, a to všechno podléhá regulačním principům a tak dále, neboli je tady možnost, aby některé oblasti a systémy byly tímto povinně e, pokryty. Důvod, proč jako komise jsme tento přístup nenavrhli, je ten, že jsme neměli dostatečný, důk, dostatečné důkazy o rozsahu, jak daleko by toto mělo jít. A prozatím jsme vytvořili různé úrovně ujištění, což umožní trhu rozhodnout se, kterým směrem se vydá. Co se týče účasti členských států a zúčastněných subjektů, i zde se na radě o tom vede debata. Podle návrhu komise eh, tady členské státy by měly navrhovat evropská schémata pro certifikaci, takže chceme navrhnout vytvoření Evropské certifikační skupiny. Proč takto postupujeme a proč to navrhuje Evropská komise, protože jinak by to byl úkol nezvládnutelný. Někteří hovoříte o kompetencích ENISy. Eh, ENISA eh, skutečně je miminem, které vyrostlo, jak to jeden z poslanců eh, popsal. Má úkoly v oblasti kybernetické bezpečnosti, ale musí ještě růst a posilovat se. Takže dávat jí nemožné, nesplnitelné úkoly co se týče certifikačních systémů, to by asi bylo příliš těžké, takže musíme se zamyslet nad tím, jak se zvládne takový proces. Co se týče zúčastněných subjektů, v návrhu komise je ustanovení, podle nějž ENISA se má obracet s otázkami na zúčastněné subjekty během eh, vyhodnocování různých certifikačních systémů, ale bude potřeba toto ještě dovysvětlit a hovořit o tom i v radě. A jak víte, eh, debata v radě postupuje velice dobře. My chceme i nadále pomáhat eh, výboru ITRE. Vy jste nám poskytli eh, dostatek příležitosti. Děkuji. Děkuji my vám také. Mnohokrát děkujeme za velice přesnou reakci. A dám ještě slovo paní Niebler, aby mohla tuto otázku uzavřít. Myslím, že jsme to již probrali podrobně. Děkuji. Děkuji, paní předsedající, já budu stručná. Já děkuji kolegům za eh, jejich první hodnocení, komentáře, eh, otázky. To bylo důležité, zvlášť co se týče certifikace, eh, dobrovolné či povinné. O tom budeme muset ještě hovořit. Bude to obtížné rozhodnutí, protože chceme mít na trhu bezpečné produkty, když to bude povinné, je to jednodušší než dobrovolné, ale musíme se nad tím ještě realisticky zamyslet, jestli to půjde. A nesmíme tedy eh, vylit, vylít dítě s vaničkou. Děkuji tedy za tuto diskusi, těším se na další debatu a těším se i na další práci na zprávě. Ano, a Diskuse by měla proběhnout 24. dubna, takže to by měla do té doby paní Niebler svou zprávu dokončit. Děkuji všem za účast eh, v diskusi a podíváme se na další bod. Tím je debriefing o pracovní cestě výboru ITRE do Chile. Eh, bylo tam šest členů, pokud to vidím dobře a návštěva proběhla od 18. do 20. prosince. Dám slovo kolegu Levandovskému, tak aby nás seznámil s tou návštěvou. Musíme trošičku spěchat, protože za chvíli přijde pan komisař. Děkuji. Stručně pohovořím o této zjišťovací misi z prosince loňského roku. Jde o modernizaci eh, Eh, asociační dohody s Chile, takže ta návštěva byla velice dobře načasována a odpovídala eh, také oblastem zájmu našeho výboru. Eh, velkou v Santiago de Chile jsme se setkali s ministry životního prostředí, zahraničních věcí a dalšími zástupci veřejného i správního života se podnik, s podnikateli, kongresem, senátem a i ekonomickou komisí pro Latinskou Ameriku a Karibik. Co by asi mohlo každého zajímavé, eh, co se týče observatoří v Chile, tam jsou eh, nejmodernější observatoře, eh, nejlepší dalekohledy, které přitahují vědce z celého světa, takže to bylo velice zajímavé pro členy naší delegace. Čile je stabilní země, stabilní politicky i ekonomicky, takže je to pro nás atraktivní eh, partner, konkuruje Číně, USA, Japonsku také se zajímají o obnovitelné zdroje energie, solární a větrnou. Můžeme tam přispět eh, při rozvoji malých a středních podniků, eh, vědy a výzkumu. A jistě bychom měli zlepšit vnímání EU v Chile, alespoň co já jsem viděl, oni se dívají eh, na Evropu jako tradičně imperiálního partnera očima vlastně optikou přes Španělsko, Portugalsko, takže to je taková eh, percepce Evropy z historických důvodů. Delegace měla dobrého týmového ducha. Děkuji všem, eh, kdo se účastnil této mise. Děkuji. Pokud nejsou žádné další připomínky, tak poděkujeme panu Levandovskému za tuto informaci a přejdeme k dalšímu bodu se, ten se týká návštěvy v Ženevě od 19. do 21. prosince loňského roku, kde se naše delegace zúčastnila Fóra pro zprávu internetu. A slovo dostává kolega Pony. Thank you very much. Uh, as you know... Děkuji vám. Jak víte, v roce 2017 se IGF konala v Evropě v Ženevě a já jsem předsedal delegaci Evropského parlamentu. Komisařka Marie Gabriel vedla delegaci Evropské komise. Absolvovali jsme společná setkání zejména s mladými lidmi, kteří měli mnoho otázek k budoucnosti internetu. Důraz byl kladen na bezpečnost, ochranu soukromí, svobodu projevu a fake news. My jsme eh, byli eh, skupinou zástupců zemí EU a sousedních zemí EU. Setkali jsme se také s řadou organizací občanské společnosti, které se zabývají problematikou rozvoje internetu. Debatovali jsme o svobodě na internetu, poněvadž eh, když jsme se podívali, jak to vypadá v Latinské Americe nebo v Africe, situace je naprosto jiná než zde u nás. Absolvovali jsme četné výměny názorů, bylo to velice plodné a užitečné i pro nás. Debatovali jsme také se zástupci biznesu. Bylo totiž jasné, že během eh, této konference se objevovaly otázky o budoucnosti internetu. Debatovali jsme tedy o budoucím trhu práce, o pracovnících, o tom, co se změní s nástupem umělé inteligence a strojového učení, které budou doplňovat eh, člověka. Debatovali jsme o některých záležitostech ohledně internetové neutrality. To bylo velice žhavé téma eh, vzhledem k přístupu Eh, z americké strany. Také jsme se, debat, tak jsme se bavili o sítích páté generace, poněvadž my chceme být v čele, nicméně eh, první zkušenosti eh, vlastně nám prezentovala Jižní Korea během zimní olympiády a chce na to navázat Japonsko, pořadatelská země letní olympiády 2020. My jsme, eh, tedy jak říkám, bylo to velice dobré. Chtěli bychom eh, v Evropě letos uzrádat eh, tuto konferenci IGF. Bude to tedy v Tbilisi a je dobře, že je to právě tam. Nemusí to být vždy v některém z hlavních měst Evropské unie, ale prostě i v našem sousedství, přičemž eh, budou tam přizváni lidé eh, z zemí balkánských a severoafrických, což myslím, že bude velice důležité. My jsme po IGF eh, debatovali také o tom, že mm, je zde Eh, co si velmi významného a že bude třeba se pobavit o tom modelu IGF. My bychom tedy podpořili Evropskou IGF, Evropské fórum IGF, Evropský eh, prostě přístup k věci, Eurodic. Rok 2018 bude prvním rokem, kdy nevíme, kde se bude konat IGF. Čili to znamená, že to není zcela v pořádku. My, my víme, že v příštím roce to bude v Berlíně, v roce 2019, ale zatím ještě eh, nevíme, jak se začít připravovat na letošní IGF. Takže teď eh, se snažíme eh, podpořit eurodik v Tbilisi začátkem června. Děkuji vám. Děkuji. Velice zajímavé téma. Děkujeme za to, jak se tím zápalem se tomuto tématu věnujete. Žádné připomínky k tomuto bodu nejsou. Podíváme se tedy na pracovní cestu do Rakouska, ale zatím zde není příslušný kolega. Takže bychom se měli podívat na ten další bod, Kodex pro elektronické komunikace paní Del Castillo. Ano, jak jste eh, eh, řekla, toto je samozřejmě také eh, velmi důležité. Toto je součástí evropských, evropské komunikace o regulační práci. naposledy eh, to bylo před tedy v roce 2009, čili eh, de facto to už je skoro 10 let a od té doby došlo k dramatické změně. Situace je eh, definovaná potřebou, aby naše sítě telekomunikační a podobně odpovídaly eh, potřebě konkurenceschopnosti evropské ekonomiky. V této souvislosti spolu s konkurenceschopností a ochranou eh, spotřebitele jde tedy o nalezení regulačního rámce který by podpořil investice. Potřebujeme zhruba 600 milionů eur na to, abychom vybudovali eh, příslušné eh, sítě eh, skleněných vláken. V této souvislosti tato e, směrnice hovoří o součástech, které jsou klíčové pro to, co je třeba vzít v úvahu a co se musí řádně rozvíjet. Na jedné straně tady máme spektrum, kde jsme v současné době e, čelili obtížím e, v snaze vytvořit evropskou politiku o řízení spektra šlo aspoň o ty základy. Zatím tady to spektrum bylo považováno za záležitost eh, subsidiarity a de facto eh, dát to do, za součást společného trhu, to je něco jiného. No a my jsme vlastně dospěli k tomu, že eh, spektrum se stalo závažnou součástí celé debaty a situace dneska velmi odlišná. Vývoj posledních tři čtyř let v oblasti digitální technologie eh, byl tak výrazný, že celá ekonomika, celý život je vlastně protchnut eh, těmito technologiemi, čili potřebujeme tu nejlepší infrastrukturu, dostatečně rychlou, kvalitní a spolehlivou. V trialozích se nám podařilo dosáhnout určité provizorní dohody, poněvadž no, to ještě pokračuje všechno toto vyjednávání, čili do, dohody jsme mnohé, ale zatím to není úplně napevno. Nicméně eh, myslím, že jsme vyjednávali za Evropský parlament velmi eh, úspěšně a tlačili jsme na vytvoření společného rámce pro řízení spektra. Pokud se týče eh, doby, na kterou se udělují licence, tak to bylo naprosto nekoordinované. Dnes máme dohodu na 20 letech jakožto minimum pro eh, řádné využívání spektra, což je vlastně něco, co může být atraktivnější pro investory. Na druhé straně tady máme konsistentní eh, sadu různých ustanovení a eh, vlastně stanovili jsme určitý směr. Máme ustanovení, která jsou společná v celé Evropské unii a současně s tím eh, je to postaveno tak, aby to podporovalo soukromé investice. No a navíc eh, se nám podařilo schválit to, že do konce roku 2020 frekvenční pásma související s VM 5G musí být eh, uvolněna pro toto nové použití. Čili eh, v Evropské unii tedy eh, budeme mít díky tomu přiměřenou infrastrukturu pro toto spektrum. Toto máme tedy dohodnuto a teď debatujeme přístup k sítím. A samozřejmě tady se snažíme o e, určitou úpravu, která bude podporovat a motivovat k investicím. My jsme tady e, debatovali s radou, přičemž komise tam byla jako takový mediátor. A já musím říct, že je to trošku obtížné e, sladit pozice rady a parlamentu, které se v určitých aspektech eh, velmi liší. Nicméně pracujeme ve výborném týmu, všichni tedy za parlament, eh, všichni tedy stínoví zpravodajové, například pan Tošenovský je tady také. A já si myslím, že jsme na správné cestě k dobré dohodě o přístupu k těmto sítím tak eh, brzy budeme mít další trialog, a, které budeme probírat, ale k tomu máme ještě doplňující věci, ale upřímně řečeno, na základě své zkušenosti musím říct, že toto patří eh, k těm snad nejlepším eh, trialogům, ve kterých jsem se zatím účastnila. Takže já děkuji všem lidem, kteří se to účastnili a všem, všem poslancům, asistentům, eh, sekretariátu ITRE. Děkuji vám všem. Děkuji za aktuální informace. To téma je velice komplikované. Nyní si pan Rubik na chvíli odpočne a další osoby zodpovědné za toto téma zde bohužel nejsou. A dáme nyní slovo kolegovi Lopezovi, aby pohovořil o těch obnovitelných zdrojích. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vedle eh, podpory tohoto výboru eh, i jinde v parlamentu bylo vynaloženo spousta energie, aby tato jednání byla zahájena. Dosud proběhl jeden trialog takové úvodní povahy. Každá instituce tam vysvětlila své stanovisko a položili jsme základy pro diskusy o kompromisech. A na té první schůzi jsme zjistili, že pozice rady parlamentu jsou navzájem velice vzdálené. Týká se to řady témat jako regulační bezpečnost, doprava, ambicioznost, eh, spotřeba a tak dále. U řady bodů ale toho máme společného více. Probíhá řada technických schůzí, abychom si připravili cestu dalšímu trialogu. Poslední technické zasedání se koná právě dnes odpoledne a nyní budeme připravovat eh, kompromisní texty. Další trialog by se měl konat příští týden 27. Předpokládáme, že předsednictví bude mít eh, mandát k tomu, aby se mohli eh, podívat na skutečné podrobnosti a začít připravovat dohodu. Myslím si, že bulharské předsednictví odvádí dobrou práci a chtěl bych ocenit eh, tým a energičnost a zápal, se kterým bulharské předsednictví k tomuto tématu přistupuje. Máme zde také řadu nových údajů, které předložila komise, která hovoří o aktuálním technologickém vývoji, protože v okamžiku, kdy byl e, návrh e, v roce 2014 e, předložen, tak se řada věcí změnila. Některé údaje například o nákladech již neplatí. A to nás začíná trošičku znepokojovat. Stále ale jsme ještě průzkumné, té počáteční fázi a já doufám, že rada přestane bránit využívání obnovitelných zdrojů, že bude proto, abychom podpořili občany v přechodu na jiné zdroje energie a že se podaří zblížit eh, naše vzájemné pozice. Doufám, že Příští týden v úterý se podrobněji podíváme na ten konkrétní obsah. Ještě jednou chci ocenit práci bulharského předsednictví, protože se zdá, že mu skutečně záleží na tom, aby do konce bulharského mandátu byl kus práce odveden. Ale té práce je ještě opravdu hodně, zatím je zde pouze tady ta předběžná fáze a ta stanoviska se zatím poměrně liší. Děkuji kolegovi Blanco Lopezovi. Určitě té práce máte ještě hodně před sebou, ale důvěřujeme vám, že nakonec zprávu připravíte výborně. Pak eh, tedy ještě já za kolegy přečtu aktuální informace o dalších dvou trialozích, ale předtím se podíváme na ten bod 14, pracovní cesta výboru ITRE do Rakouska 14. a 16. února. Takže kolega Rubik nám poskytne debriefing, prosím. Eh, jo, herzlichen Dank. Ano, eh, děkuji. Delegace tam byla ve vhodnou dobu. Nebyla to delegace k rakouskému předsednictví, které máme před sebou v nadcházejících měsících. Nebyla to ani cesta do Rakouska kvůli víceletému finančnímu rámci, ani kvůli Brexitu, ale e, šlo především o témata, která zajímají nás v delegaci e, ITRE e, s Wernerem Langen, panem Stolianem a dalšími kapel jsme byli skutečně vyváženou delegací a bylo to velice pěkné setkání s rakouským parlamentem, velice zajímavé, i když vidíme, jako kdybychom vlastně žili v jiném světě, bylo dobré si vyměnit názory a říci si, jaké problémy na obou stranách vlastně řešíme a poslanci z Evropského parlamentu se velice pozitivně stavili k naší eh, návštěvě a eh, vyjádřili zájem o častější takový dialog. Eh, navštívili jsme Ústav pro kvantovou optiku a kvantové informace na Rakouské akademii věd a i zde má Evropská komise vlastně zbudila velký zájem i díky našeho, našemu výzkumnému eh, programu. Tady jsme identifikovali hlavní body, zvláště co se týče kvantových technologií. To je něco, co může revolucionizovat celý svět internetu a my bychom na to měli mít připraveni, až dojde k nějakým průlomům protože to může eh, představovat zásadní proměnu celé té, eh, celého toho prostředí. A digitální eh, prostor musíme hodnotit úplně jinak. Potom jsme nastoupili Potom jsme navštívili korporaci OMV, to je velká energetická skupina, globální, nejen evropská, a vedli jsme intenzivní debaty, zvlášť co se týče rafinérií. Tam oni mají inovační středisko a pro nás bylo velice eh, zajímavé se podívat do Baumgartenu na eh, eh, plynové, na plynárenské sklady. Bylo do, dobré se dozvědět, jaká čeho se to všechno týká. Tam jsou eh, obrovské procesy 50 eh, zaměstnanců, zásoby plynu, eh, zásobování plynem, to bylo velice důležité toto zajistit. A potom jsme se vydali i vlastně do střediska rakouské elektrické sítě, Tam došlo ke změně původně z Continental Europe. Rakouská e, elektrická síť má vedení přes 300 e, e, kilometrů, 62 transformačních stanic a zazněly tam stížnosti určité na to, že v některých eh, evropských zemích eh, jsou zapotřebí velice dlouhé povolovací lhuty a my jsme slíbili, že požádáme Evropskou komisi o nějaké eh, o nějakou iniciativu, aby to povolovací řízení netrvalo déle než tři roky, aby kdyby potom soud toto zakázal, tak aby nešlo o povolený projekt. To by byl velký pokrok a my a bylo by dobré, aby si komise uvědomila, že eh, chceme tedy eh, tyto, tuto infrastrukturu a plány na ní eh, vlastně se souladit s našimi plány, co se týče bezpečného zásobování energiemi, účinného využívání energie ve prospěch veřejnosti. A Někdy se nám zdá, že co se týče nutnosti různých povolení, se zneužívá demokracie. A e, také jsme e, vedli intenzivní debatu s představiteli velkých, e, velkých rakouských podniků. Združení průmyslu tam má 4400 členů. Padly otázky, jak to bude vypadat s rámcem pro výzkum 9 eh, eh, a myslím, že ta debata byla velice zajímavá. A poslední den, to jsme se setkali s ministriní eh, pro digitální ekonomiku a malé a střední podniky, paní Margarete Štrampelk. Ona sama pochází z odvětví telekomunikací, má na starosti i obchod, ona je odbornicí na software a na digitální jednotný trh a vzdělávací programy. A i zde jsme opravdu využili každou minutu naší debaty, dokonce ten čas ani nestačil, abychom všechny otázky probrali. A byli jsme také u ředitele jednoho na Ministerstvu pro energetiku, eh, byl to doktor Loš. S tím jsme hovořili o takzvaném zimním balíčku, o eh, bezpečnosti energetických dodávek, eh, energetické účinnosti, obnovitelných energiích. Myslím, že Rakousko prokázalo, že v oblasti obnovitelných energií dosáhlo velkých pokroků a do roku 2030 si stanovilo cíl 100 eh, energie z obnovitelných zdrojů. Uvidíme, jestli se to podaří naplnit. A také jsme eh, navštívili ministra eh, pro vzdělání a výzkum. Ten se zasazoval o nějaké zrychlené postupy pro FP9 bylo by dobré, aby se toto podařilo eh, naplnit ještě před eh, volbami a rakouské předsednictví udělá všechno pro to, aby se to podařilo před volbami. Pro nás také to by to eh, byl důkaz určitého úspěchu, moci ukázat veřejnosti, že se o to zasazujeme a co se týče větrné energie, tam jsme viděli velice zajímavé školicí středisko, to bychom si mohli přát ve všech zemích Evropy, aby mládež měla takový zájem o eh, energie z obnovitelných zdrojů. Děkuji. Děkuji, opravdu v prosinci toho bylo hodně a nyní další tři briefingy o jednání, která proběhla. Já nakonec nechám to, o kterém budu hovořit sama a slovo dávám nyní panu Turmesovu a, Turmesovi a paní Rivazi. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda pohovořila o té legislativě, která se týká zprávy, řízení. První neformální trialog proběhl 21. února tohoto roku. Představili jsme si tam své pozice, tedy parlament a rada byť eh, jsme také diskutovali o konkrétním obsahu některých článků, ale nedospěli jsme, pokud jde o obsah, k žádnému rozhodnutí. Spolu s kolegou, spolu s pravodajem, který sedí zde vedle mě, pan Turmes, eh, je to pan Turmes, jsme eh, říkali, že tedy máme velkou podporu z plenárního zasedání a hovořili jsme o tom, že je potřeba mít dlouhodobou strategii, abychom provedli pařížskou dohodu. Je třeba mít strategii pro metan a rozpočet na zacházení s uhlíkem. Také potřebujeme platformu pro dialog, která bude na více různých úrovních a bude probíhat na makroregionální úrovni. Také je třeba prioritizovat eh, účinnost energií a mít také odpovídající Eh, mechanismy pro řešení sporů. Pan Stankov za bulharské předsednictví zmínil, že v řadě oblastí se shodujeme, například eh, jsou zde ty eh, referenční body, na kterých jsme se shodli a také na tom, že je třeba vyhnout se zvyšování administrativní zátěže. Komise řekla, že chce hrát úlohu zprostředkovatele, a e, zmínila ten mechanismus gap filler. Pokud jde o metan, komise je připravena zadat k tomuto tématu studii tak jak jsme to chtěli i zde v parlamentu. Potom, po tom prvním e, trialogu proběhla ještě dvě technická zasedání, na kterých jsme opět diskutovali o některých článcích a víceméně jsme je dokončili. A ještě jsou naplánována další tři jednání, než se trialog sejde po druhé, což bude ve čtvrtek 26. března. Tedy v pondělí 26. března. Děkuji, nevím, zda kolega Turmes chce něco doplnit. Já si myslím, že na té technické úrovni jdeme dobrým směrem, ale rada je příliš slabá na to, aby dosáhla souhlasu mezi sebou, takže musíme vyčkat. Některé progresivní členské státy se o tu dohodu snaží, ale potřebují ještě určitý čas, takže ten druhý trialog na konci dubna bude, doufejme, mnohem úspěšnější. Pro nás je to ale jasné, my máme široký mandát od parlamentu, Potřebujeme být ambiciózní, protože občané asi nepochopí, že se vzdáváme svých ambicí u tak důležitého tématu, jako je implementace pařížské dohody. Takže já si myslím, že jsme na to jednání dobře připraveni. Výborně, děkuji a přeji hodně štěstí ve vaší práci setkáváte se s podobnými problémy, o kterých hovořil již kolega López Blanco. Předposlední aktualizace té kolegyně Grostet eh, a je to problematika obraného průmyslu v Evropě. Děkuji, paní předsedkyně. První trialog se již uskutečnil. Týká se programu průmyslového rozvoje v oblasti obrany konal se 15. března ve Štrasburku. Já jsem tam hovořila o mandátu od parlamentu, který máme. Doprovodili mě dva kolegové, jednak eh, z výboru AFET a také z rozpočtu kolega Pasku a ještě Další kolega, setkali jsme se samozřejmě se zástupci bulharského předsednictví, rozhodli jsme se, že jednání se budeme snažit ukončit co nejdříve, aby nařízení vstoupilo v platnost co nejdříve, protože by mělo vstoupit v platnost 1. ledna 2019 a je proto třeba proto také alokovat určité rozpočtové zdroje. A musíme tedy respektive aby bylo možno alokovat ty zdroje, tak musíme dokončit to naše jednání v květnu. Nesmíme ztrácet čas. Při té první diskuse se hovořilo tedy o rozpočtu, o nespůsobilých akcích, o způsobilých subjektech a pracovním programu. U rozpočtu máme zcela odlišné pozice, tedy rada a parlament. Parlament se chce vyhnout tomu, aby se jak si ty prostředky mezi programy přesunovaly, chceme využívat eh, ty prostředky nevyčerpané ze stávajícího rámce. Rada má zcela opačnou pozici, protože pokud tam bude nějaký nevyužitý objem peněz, tak by se to normálně vracelo do členských států. My jsme proto požádali komisi, aby na této otázce také pracovala a aby nám navrhla kompromis, protože kompromis budeme muset nalézt. Prostě nemůžeme mít každý úplně opačnou pozici. Takže jsme komisi požádali o to, aby přišla s nějakým kompromisem, který by obě strany mohly přijmout, jak rada, tak parlament. Pokud jde o ty nespůsobilé akce, tam jsme ku předu nepostoupili, to je mnohem citlivější otázka, je tam obecné ustanovení, které zakazuje, aby některé zbraně nebo eh, produkty byly v rámci programu podpořeny. Diskutuje se o tom, máme také určité mezinárodní závazky. Pokud jde o pracovní program, parlament požádal, zeptal se, zda tam bude delegovaný akt. Komise samozřejmě chce prováděcí akt, ale my, parlament, se domníváme, že prováděcí akt není dostatečně odůvodněn. Cílem tedy je, aby byly respektovány výsady parlamentu a ten základní akt samotný by již měl obsahovat ty zásadní informace. My jsme, eh, jak si ten eh, Eh, prováděcí akt byl eh, vyžádán z těch důvodů, že informace o pracovním programu ze strany komise nebyly dostatečně eh, přesně vyjádřeny. Pokud jde o způsobilé subjekty, zde jsem vyjádřila potřebu přesnějších kritérií, než jsou ta, které navrhuje Rada, tak aby podniky usazené v Evropské unie které ale patří s třetím subjektům, byly způsobilé pouze za přesně definovaných podmínek, které budou muset být dodržovány. A zde by rada chtěla být eh, mnohem méně na to přísná, takže parlament opravdu chce zde být naprosto neústupný. Další trialog by se měl konat 10. dubna, takže Mezitím proběhne celá řada technických jednání, to je jasné, ale musíme trošičku pohnout, protože pokud to chceme do května dodělat, tak eh, opravdu rada musí především eh, pokročit a také komise musí přijít s nějakými návrhy, které budou moci přijmout jak parlament, tak rada. Děkuji. Děkuji tobě také z vyčerpávající prezentace a chybí nám pouze zpráva kolegy Pocheho. Já to přečtu, protože on mi to nechal. Poznámky k tomu. Týká se to trialogu o energetické účinnosti. První trialog se konal 22. února, potom byly čtyři technické schůzky, došlo tam ke značnému pokroku při přípravě kompromisních návrhů, zvláště u následujících otázek měření a tedy měření a fakturování, eh, topení a teplé vody pro domácnosti, dále otázka energetické účinnosti, energetická chudoba. Na druhém trialogu, ten se konal včera 20. března, se dosáhlo provizorní dohody o dalších ustanovení. Především se to týkalo těch dvou bodů, o kterých jsem hovořila, to znamená měření spotřeby, informace a fakturování a priorita energetické účinnosti. Potom jsou tam ještě další dva body Tady ta Energy Efficiency First a energetická chudoba, tomu se ještě budeme muset eh, věnovat. Další trialog by se měl zabývat političtějšími otázkami, například eh, těmi celkovými cíly energetické účinnosti. Parlament zde navrhuje eh, závazný cíl 35 rada pouze 30 Další bod který se musí řešit, je článek 7 a povinnost energetických úspor. Předsednictví požádalo odsunout eh, další trialog na 16. května, protože formální setkání rady se bude konat v Sofii teprve 19. Eh, dubna a ministři tam budou diskutovat právě o těch otázkách, o kterých se jedná i v trialogu a neformální rada, která se tedy bude konat 19. dubna, snad již poté bude schopna dohodnout se na těch cílech a i tento návrh by měl být dokončen do konce května. Takže to je to, co mi zanechal kolega Poche, abych to přečetla. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří zde dosud zůstali a za chviličku přijde pan místopředseda komise Ševčovič a budeme hovořit o té důležité otázce zásobení plynem. Takže kratičká dvouminutová přistávka. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kolegové, dámy a pánové, máme na programu výměnu <clears throat> názoru ze místo předsedu Evropské komise eh, a předseda Energetické unie. A naším tématem je nejnovější vývoj, pokud se týče dodávek ruského plynu na Ukrajinu. Děkuji vám, pane místo předsedo, že jste mezi nás zavítal. E, víme, co se tady stalo e, v březnu. E, Gazprom odmítl dodat na Ukrajinu již zaplacený plyn a nyní se rozhodl vyvázat ze stávající smlouvy. Bylo to tady v době eh, velkých mrazů, přičemž eh, chtěl bych eh, připomenout, že v roce 2006 a zejména v roce 2009 jsme zažili velmi podobnou situaci týkalo se tenkrát Slovenska a Bulharska, kam eh, v zákrutých mrazů dva týdny neproudil žádný plyn. Eh, letos nastalo něco podobného na Ukrajině. A my bychom chtěli požádat pana místopředsedu komise, aby nám řekl pár slov o politickém a právním pozadí toho, co se stalo a o nejnovějším vývoji. Dále, co to bude znamenat pro bezpečnost zásobování plynem v EU a o opatřeních, jaká Evropská unie přijala či hodlá přijmout v souvislosti s touto situací. Samozřejmě, že je to důležité pro Evropský parlament, ale především za eh, výbor ITRE, který je zodpovědný. Takže děkuji vám, že jste mezi nás zavítal a předávám vám slovo. Děkuji vám, eh, pane předsedo, drahý Jiří, dámy a pánové, děkuji vám eh, za milé pozvání k této výměně názorů o tom, co nedávno nastalo v oblasti zasobování Ukrajiny ruským plynem. Eh, tento eh, výbor se samozřejmě zabývá především otázkami Evropské energetické unie, poněvadž eh, zabezpečení energetických dodávek je pro nás velmi důležitá. To teď se dá říct o vašem výboru a já jsem měl několikrát příležitost o tom s vámi debatovat. Jsem přesvědčen, že díky Eh, naší komunikaci se nám podařilo eh, vytvořit jakýsi úhelný kámen naší bezpečnostní energetické architektury. Přijali jsme nové nařízení o eh, zabezpečení dodávek plynu, která ztransparentňuje komerční dodávky. Samotné členské země by možná mm, toto nedokázaly, ale nyní to tady máme. Naše nařízení nám také pomohlo zavést účinné mechanismy silných preventivních a protirizikových opatření, které nám mohou pomáhat eh, v době krizí. Také jsme přijali rozhodnutí o mezivládní dohodě eh, v oblasti plynu s tím, že členské země si mohou dohodovat pouze takové smlouvy, které plně odpovídají evropským pravidlům v oblasti dodávek plynu. No a také máme evropskou strategii pro e LNG, která výrazně přispívá k diversifikaci naší energetické eh, struktury. A máme samozřejmě nové důkazy o tom, jak terminály e LNG snižují i spotřebitelské ceny a mění výrazně situaci u zemí, které dříve byly závislé pouze na jednom zdroji. Čili eh, ta energetická bezpečnost je dneska někde úplně jinde. Celou dobu pracujeme na této problematice a snažíme se Eh, dělat eh, také v oblasti hardwareu, čili infrastruktury. Tady hovořím o interkonektorech, to jsou projekty v našem společném zájmu. A samozřejmě, eh, kdykoliv budujeme interkonektory, musíme je budovat tak, aby umožňovali zpětný tok plynu. To nám dává větší pružnost o tom, jak se bude plyn pohybovat po Evropě. No a samozřejmě eh, jsou další věci, eh, to znamená eh, skladovací prostory pro plyn, zátěžové texty a tak dále. Myslím, že dnes můžeme dospět tedy k závěrům, že díky naší dobré spolupráci a díky kvalitní práci Evropského parlamentu jsme na tom dnes daleko lépe, pokud se týče zabezpečení energetických dodávek, než před nějakými třemi lety. A to je jasný důkaz toho, že naše energetická unie funguje. E, ke kontextu pařížské dohody a také cílu do roku 30 e, jsme se vydali cestou snižování emisí e, kyslíčníku uhličitého. A to je prostě skutečnost dnešní doby. Zároveň je ovšem třeba dodat, že ve střednědobém horizontu, i když by se nám podařilo e, splnit všechny cíle klimatické, e, zůstane pro nás velmi důležitým zdrojem energie plyn. To je e, de facto nositel takové toho základní úrovně dodávek energie, kromě tedy těch méně stabilních Eh, obnovitelných zdrojů. Důvodem, proč je plyn tak důležitý, eh, spočívá v tom, že zhruba nebo téměř dvě třetiny plynu, eh, který v Evropě spotřebáváme, se dováží ze zahraničí. No a víme, že v příštích letech bude podíl dovozu dále narůstat. A tím se dostáváme k problematice ruských dodávek plynu. Podíl plynu z Ruska je totiž nejvyšší na našem dovozu. 40% v současné době. <clears throat> Naše energetické vztahy s Ruskem jsou velice důležité v našich zahraničně energetických vztazích a my samozřejmě pracujeme velice intenzivně na naší energetické bezpečnosti, to znamená, chceme být méně závislí a méně vystavení vlivům externích faktorů. Pragmaticky musíme říci, že zásadně, zásadní jsou také eh, vztahy jednotlivých států. Ukrajina je naším blízkým strategickým partnerem a sousedem, a to i ve smyslu energetickém. Jak víte, v roce 2016 jsme s Ukrajinou podepsali nové memorandum o porozumění v oblasti energetiky a na začátku dubna eh, budeme eh, mít eh, zasedání ministrů k tomuto tématu. Naša energetická spolupráce s Ukrajinou má napomáhat modernizaci ukrajinské ekonomiky kde tedy energetika je, se dává klíčovou a páteřní roli. Ukrajina zahájila eh, opravdu úžasnou reformní agendu v oblasti energetiky, zejména tedy reforma v tom plynárenském sektoru. A my jako Evropská unie se snažíme tom pomáhat jednak naším know-how, ale zároveň Eh, významnou finanční pomocí. Letos to bude více než 100 milionů eur. Současně s tím Ukrajina eh, má velice důležité přepravní cesty pro plyn, eh, který se tudy dostává do Evropy. Pan Buzek už připomněl leta 2006 a 2009, Eh, která, které nám připomněly, jaké dramatické důsledky pro evropské země toto může mít. A proto jsem velice rád, že v roce 2009 navzdory známým výzvám na východní eh, hranici Ukrajiny fungovaly tyto transitní cesty velice dobře během vlastně celé doby, v průběhu řady let. Díky tomu byla Evropa spolehlivě zásobována plynem, což samozřejmě eh, velice pomohlo pokrývat eh, energetickou poptávku našich ekonomik. Zároveň to znamená určitý zisk, určitý, určitý příjem pro transitní zemi, tedy pro Ukrajinu, což je samozřejmě velice důležité pro lidi na Ukrajině. Není tady pochyb, že to napětí mezi oběma zeměmi, eh, k čemuž tedy přispěli, ke zhoršení přispěli, přispěla anexe Krymu, ilegální anexe Krymu na strašný konflikt na východě Ukrajiny. My budeme určitě úzce sledovat také stokholmský arbitrážní proces. Tyto případy <clears throat> sehrávaly, jak víte, velmi významnou roli mezi eh, společnostmi Naftogaz a Gazprom. Chci připomenout, že obě strany si zvolily Stockholmský arbitrážní soud a de facto eh, měla by se takto vyřešit eh, budoucnost jejich obchodních vztahů. Já zatím nevím, jak to dopadne. Komise není stranou tohoto řízení, Nicméně komise eh, vítá, eh, že bylo tedy eh, rozhodnuto, jak to tedy má být, tedy udělení smlouvy a také řešení vztahu mezi Naftokazem a Gazpromem. Toto by mělo být základem pro nové obchodní vztahy mezi Naftogazem a Gazpromem. Proto mm, mm, vyjadřujeme obavy v souvislosti s rozhodním Gazpromu eh, terminovat smlouvy jak o dodávkách, tak o tranzitu plynu. <clears throat> My očekáváme, že obě firmy se budou postupovat řádným způsobem a budou plnit eh, veškeré své závazky i k dalším zemím, včetně zemí Evropské unie. Stockholmská arbitráž eh, eh, by měla být respektována ve svých závěrech, neměla by docházet k eskalaci eh, sporu, včetně tedy těch závazků ve výše 2,6 milionů. A tedy poptávka Gazpromu za naftokasem. Jakákoliv eskalace by byla proti zájmu řešení současné situace a obě strany mě ujistily, že nehodlají eskalovat. Jak víte, Ukrajina 1. března eh, spustila eh, mechanismus včasného varování poté, co Naftogaz neobdržel dodávky z, od Gazpromu poprvé tohoto využila. My jsme okamžitě reagovali, já jsem bilaterální eh, eh, dohody, eh, jednání s příslušným ukrajinským ministrem a se zástupci Naftogazu a Gazpromu. <clears throat> Došlo k dalším bilaterálním vztahům a my jsme spustili mechanismus podle NSOG, a <clears throat> tato organizace je nyní plně zapojená, a monitoruje situaci. Pokud se týče transitní dohody, která eh, končí do roku 2019, v této souvislosti by se tedy měly konat třístranná jednání, která by potom zajistila pokračování dodávek. Hovoříme tady o unbundlingu, a my pracujeme eh, na tom, aby Naftogaz uspíšil proces unbundlingu. To by bylo velice důležité pro velké evropské společnosti, tedy to, aby se vyřešila situace po roce 2019. My víme, že tyto společnosti jsou vysoce zainteresovány na tomto procesu. Energetická bezpečnost Evropské unie je závislá na fungujícím transparentním a pružném eh, vnitřním trhu a my se samozřejmě snažíme zabránit eh, kterým nerovnováhám a zneužívání trhu. <clears throat> Dnes dopoledne váš výbor hlasoval eh, mimo jiné také o pozměňovacím návrhu k našim, našemu návrhu Eh, směrnice. A tady jde o to, že eh, energetická unie a energetická pravidla se týkají všech vedení, všech plynovodů na území EU. Existují i interní pravidla, ale musí zde být transparentnost a musí být zajištěn přístup dalším operátorům. Jak řekl předseda Juncker, v proslovu stavu Unie. Toto je důležitý krok k dovršení energetické unie s důrazem na solidaritu a s důrazem na jednotný regulační rámec v plynárenství. Já vám proto tady děkuji za pozitivní hlasování, které dnes dopoledne a já doufám, že Rada bude finalizovat také své pozice, tak aby trialog mohl začít co nejdříve. Já hovořím o těchto věcích na všemožných úrovních s premiéry, eh, s místopremiérem bulharským, který se touto problematikou zabývá. A také vím, že váš pan předseda se brzy chystá také do Bulharska. A my tedy doufáme, že eh, tento apel na předsednictví, zejména poté, eh, co byl ve vašem výboru ten pozměňovací návrh s eh, takovou většinou, takovou většinou schválen, tak skutečně urychlí proces v radě a bude možné zahájit onen třístranný proces. Já vám děkuji za konstruktivní přístup k tomuto návrhu, k tomuto pozměňovacímu návrhu a věřím, že to vše bude sehrávat velice důležitou roli do budoucna. Děkuji vám. Děkuji vám, pane místo předsedo. Jsem rád, že jsme si mohli vyslechnout vaše komentáře eh, k současné situaci v dodávkách plynu na Ukrajinu, což je pro nás velice důležité, poněvadž jsme Ukrajině velmi blízko. Eh, jsme s ní jaksi asociováni, jsme partneři v mnohých oblastech a to znamená, že i zde musíme nést eh, svůj pocit zodpovědnosti, jak tedy interinstitucionálně, tak také v našich mezinárodních vztazích. Takovou eh, to zodpovědnost, takto zodpovědný vztah tady musí být. Takže nyní zahájíme debatu a jako první za EPP promluví koordinátor pan Karinč. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Vaše angažma je zcela zřejmé a jsem rád, že jste nás zase přišel navštívit, ale načasování a téma je trochu nešťastné. Nejprve tedy komentář, pak otázka. Komentář. Eh, je bohužel eh, to tak, že není nic nového Eh, pod sluncem. Už v minulosti eh, ruská vláda eh, přes svůj monopol Gazprom, Gazprom využívá dodávky plynu jako politickou zbraně Na Ukrajině jsme viděli, že po nálezu stokholmské arbitráže, kdy Gazprom měl zaplatit velkou částku peněz naftagázu, výsledkem nebylo, že by začali tedy platit, ale že přerušili dodávky plynu na Ukrajinu právě během veliké zimy a Ukrajinci byli nuceni zavírat školy a e, omezovat, e, omezovat spotřebu plynu, aby zajistili e, dodávky do Evropy, ale sami trpěli. Takže v právním státě nejenom, že vlastně bychom čekali po nálezu arbitráže splátky, ke kterým byl Gazprom odsouzen, ale nejenom, že nezačali platit, ještě přerušili dodávky zaplaceného plynu. Ruská vláda využívá plyn jako politickou eh, zbraň vůči eh, řekněme, slabým nebo osamoceným zemím. Ukrajina není členem EU, takže Rusko ukazuje E, ukazuje svaly. Na Evropskou unii si netroufne, protože ta je příliš bohatá a Rusko její peníze potřebuje. Výbor velkou většinou e, podpořil schválení, e, zdokonalení tedy směrnice o trhu s plynem a jestli to projde i e, trialogem s radou, tak to e, zvýší schopnost komise se aktivně zapojit do projektů, které zajistí e, plnění zájmu všech Evropanů a zajistí provádění naší energetické politiky. Takže moje otázky. Za prvé, jak myslíte, že se bude této směrnice v trialogu dařit v radě? A za druhé, co můžete říci kolegům z Itálie, Španělska, Francie, kteří se obávají, že tato směrnice eh, ohrozí stávající tedy eh, provoz sítí ze severní Afriky do Eh, Evropy. Kdybych já měl na starost přejednávání kontraktu, tak bych ani nevěděl, s kým mám vlastně jednat. Protože situace v Libii, ku příkladu, je taková, že nevíme, kdo tam má co na starosti. Probíhají tam eh, líté boje, situace je nejasná. To jsou tedy zcela legitimní obavy kolegů z jihu Evropy, Evropy eh, jaký bude osud stávajících kontraktů, pakliže tato směrnice bude schválena, jakým způsobem to ovlivní anebo neovlivní tyto kontrakty. Děkuji. Děkuji si a dále za socialisty eh, koordinátor Dan Nika. Já bych chtěl eh, pozdravit. Tady komisia Děkuji, eh, pane eh, kolego Ševčoviči. Je velice dobré, že se komise ujala eh, této důležité věci, což je energetická bezpečnost. Komise to tedy bere vážně a toho si velice vážíme. Zvláště v těch oblastech, které bohužel mají stížený přístup k energii. Dodávky plynu pro různé potřeby a účely. To přece není žádný luxus a je to zapotřebí. A proto vám chci velice srdečně poděkovat za to, že se tak angažujete. A ještě jedna věc, která jde stejným směrem. Vítám také to, že dnes dopoledne jsme schválili společně normy pro vnitřní trh. To bylo také důležité. Chceme-li mít takové smlouvy v EU, tak je potřeba dodržovat všechna pravidla. To je snad zcela jasné. Vyslali jsme tím jasný signál a doufám, že tomu všichni také tak jasně budou rozumět. A za druhé, před dvěma týdny byla, eh, byl schválen seznam projektů ve společném zájmu, seznam PCI. A to je důležité i pro eh, bezpečnost energií, zabezpečení dodávek energií a obnovitelné energie. Kdybychom neměli rezervy, a ty jsou důležité, Musíme o ně tedy dbát a doufám, že tomu tak všichni rozumějí. A to byl také velmi jasný signál. A to, jak se stavíte ke vztahům Ukrajiny a Ruska, to je také správné, jak to vidíte. To je správné, ono to není jednoduché vystupovat eh, v těchto vztazích jako prostředník mezi jedněmi, kteří chtějí eh, fungovat normálně a mezi jinými, kteří chtějí mít nějaké zvláštní výhody. Ale zvláštní výhody to, eh, jak si s partnerem jako Evropská unie neklapne. A potom ještě další bod k bezpečnosti energetických dodávek. Tady musíme myslet i na ty oblasti, kde jsou zdroje zemního plynu, jako je třeba Černé moře, tam jsou poměrně velké zásoby a bylo by možné je e, využívat. E, spotřeba Rumunska by mohla i e, stoupnout ale komise se k tomu staví trochu zdrženlivě. Nezapomínejme, že jde o zásobování a o energetickou bezpečnost. My se budeme věnovat těmto tématům odpovědně, protože je to důležité i z hlediska naplnění klimatických cílů a cílů obnovitelných energií to jsou věci, které nesmíme brát na lehkou váhu. A my opakovaně, opakovaně prokazujeme, že je to pro nás důležité a velice dobře eh, spolupracujeme s komisí. Ještě jednou srdečně děkuji i vám osobně děkuji. Děkuji. A dodávky do Bulharska, to by také bylo velice Eh, jednoduché, ne jenom do eh, Maďarska a Slovenska. Slovenska, to je důležité, máme teď bulharské předsednictví. A teď pan Tošenovský. Pan Tošenovský, vážně vžené za eh, evropské konzervativce. Velmi ocenit pana komisaře, že přišel v tak horkých časech zase troufám si říct, že po roce 2006 a 2009, tak jak jste hovořil, jsou to opět horké časy, i když naštěstí tady už Evropská unie vystupuje jako ta třetí země eh, a souhlasím s tím, že se odehrálo mnoho velmi dobrých technických řešení od toho roku 2006 a je skvělá věc, že eh, Evropská unie teď vystupuje skutečně jako ta třetí země nepostižená tím úplně. V té současné době skoro mám obavu, že se nedají dávat jednoduché otázky a chápu, že i ty odpovědi vaše jsou velmi komplikované, protože jsou to otázky na třetí země, na, na děj, který se ohrehrává mimo. Eh, já jsem rád i z toho, že se posunula výstava interkonektorů a zkušenost z toho roku 2006, zkušenost České republiky a právě Slovenska z reverzní s revezním tokem a že se začíná uplatňovat napříč Evropou, protože tím se zvyšuje úžasně energetická bezpečnost Evropy. Můj dotaz, a jsem si, proto jsem říkal o těch nelehkých otázkách, nelehkých odpovědích. Nemáte obavu při dostavbě Nord Streamu 2, že se ta situace vlastně ještě může i eh, pro Ukrajinu komplikovat s technickými i s těmi smluvními vztahy, protože Nord Stream eh, tu situaci jasně postaví ještě, ještě dál o nepotřebnosti těch, těch velkých eh, přenosových soustav historických, které jsou. Eh, tady si myslím, že bude muset Evropa také asi přemýšlet o tom, jak, jak vyřešit technicky, aby se změnil, dramaticky změnilo to postavení po Nord Streamu 2. Teď ještě máme nějaký čas protože eh, samotná dostavba Nord Streamu ještě nebude znamenat ten náběh a bude to oddělovat nějaká distribuční síť, ale po dostavbě ta situace bude velmi jasná. A druhý můj dotaz je spíš z toho současného projednávání energetického balíčku, o kterém vy jste hovořil. Eh, zda se nám, a tyto, ta, ty, tyto reakce se objevují, jestli se nám náhodou plyn i to, co vy jste říkal, pořád jaksi víceméně zvyšování závislosti na třetích zemích, jestli se nedostane plyn do stejného tlaku, jako to zažilo teďka uhlí, jako fosilní zdroj, jako fosilní paliva a nebudeme, nedostaneme se do, trochu do vlastní pasti, jak tu situaci posouvat, posouvat dál. Ještě jednou chápu, že to nejsou jednoduché otázky a <laughs> velmi si cení vaší odvahy v tuto dobu tady přijít na, na Eh, nám se kladou otázky jednoduše, vám vím, že se odpovídá o mnohem složitěji. Děkuji. Děkuji bardzo koledze. Děkuji. Aha. Děkuji vám, pane kolego, za tyto otázky. A jako další za zelené Claude Turmes, koordinátor. Uh, merci, monsieur Buzek. Děkuji, pane Busku. Dobrý den, pane komisaři. Jsme v neuvěřitelné situaci. Ukrajinský operátor dopředu zaplatí poměrně značné částky za plyn a potom za velkých mrazů, aby tedy za velkých mrazů lidé netrpěli, a pak je tam eh, ruský operátor, který 15 minut, eh, pokud jsem dobře informován, můžete mě když tak opravit, tak ten se 15 minut před tou plánovanou dodávkou rozhodne to zboží, ten plyn nedodat. A děti, lid, ženy, staří lidé tam mrznou. A stejný hospodářský subjekt, ruský, pokud jsem dobře informován, technicky sníží tlak v plynovodech na hraničních eh, přechodech, takže to velmi negativně ovlivní ukrajinský rozvodný systém. A já si myslím, že i pro naše kolegy je velice důležité pochopit, že došlo vlastně k eh, promyšlenému útoku na ukrajinský rozvodný systém plus ještě tady tam bylo to nedodání. A já doufám, že Evropská unie projeví solidaritu a jasně a silně na to zareaguje. Mám na vás jeden konkrétní dotaz. Vedle té transitní dohody mezi Ukrajinou a Ruskem, která v roce 2020-2021 vyprší, neměla by Evropská komise hrát eh, důležitou úlohu, eh, eh, respektive dát větší úlohu Francii a Německu, pokud jde o plnění minských dohod. A potom nejsem překvapen tím, že komunisté v parlamentu se staví za Rusko. Nepřekvapuje mě, že extrémní pravice, která se nechá platit Putinem, je podporuje, ale musím říci, že jsem eh, hrdý na to, že má skupina zelení je jedinou politickou skupinou, která ve všech evropských zemích eh, vyjádřila jasnou pozici. Eh, zelení v Polsku jsou s panem Buskem a zelení v Německu jsou jedinou politickou skupinou, která stojí po našem boku paní Grostet, francouzští zelení mají také jasnou pozici a pokud eh, tedy francouzská vláda a prezident eh, Macron, který podepsal Minské dohody, i nadále tedy eh, podkopává zájmy Ukrajiny tím, že se staví vedle Gazpromu, to považuji za neuvěřitelné. Já doufám, že Francie se někam posune. Eh, tehdy eh, před nějakou eh, dobou byla podobná situace, když byl v čele Francie pan Hollande a já doufám, že pan Macron bude mít trochu více odvahy. Uh, thank you very much, uh, colleague. Next speaker. Děkuji vám, pane kolego. A teď tady mám za GUE pan Benito Ziluová. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát také panu komisaři Ševčoviči, že mezi nás přišel na výbor ITRE. Já mám takovou jednu obavu, která se šíří mezi obyvatelstvem a týká se tedy trpícího obyvatelstva na Ukrajině, ale obecně i té situace, která může nastat. A v zásadě tedy jde o obavu z toho, zda zajistit bezpečnost dodávek. Spochybnili jste to, že jsme vlastně e, závislí na ruském plynu, ale nikdy jste nespochybnili závislost na plynu jako takovém, ať by pocházelo odkudkoliv, z Ruska nebo od někud jinot. A vy jste hovořil o určité strategii boje proti té závislosti. Hovořil jste o větší transparentnosti při uzavírání dohod, e, strategii skapal na skapalněný eh, zemní plyn, o společných projektech, které by měly diverzifikovat dodávky, ale chci se zeptat, zda jste vůbec spochybnili závislost na plynu obecně s ohledem eh, také na emise metanu, na klimatické změny. A chci se vás proto zeptat, zda byste neměli, nebo zda jste neuvažovali o revizi cílů v jiných oblastech, například pokud jde o směrnici o energetickou účinnost, směrnici o obnovitelných zdrojích. Zda i tam by se ty cíle neměly revidovat, tak aby to bylo propojeno s tou strategií která by měla mít za cíl snížit závislost na plynu nejen z Ruska, ale plynu jako takovém. Evropská komise vydala nedávno non-paper, kde hovořila o tom, že chce zvýšit eh, cíle v oblasti obnovitelných zdrojů a chci se zeptat, zase plánuje něco podobného, tedy ambicioznější cíle i v oblasti eh, té energetické účinnosti. A pak mám ještě druhý dotaz. Vy se běžně setkáváte se zástupci velkých energetických podniků, například eh, s francouzským Totalem, ten má 20 eh, eh, procent v jednom severoruském projektu toho ropovodu Jamal. Nord Stream se tam účastní řady projektů a já se chci zeptat, o čem na těch schůzích hovoříte? Jak potom lze vysvětlit, že na jedné straně máte takto blízké vztahy a na druhé straně Evropská komise není e, schopná e, jak si e, projednat tu výstavbu nového plynovodu s Ruskem. Děkuji mnohokrát, milý kolego. A nyní bych rád požádal paní Harms v posledních dnech jsme už také eh, slyšeli o bilaterálních rusko-ukrajinských eh, setkáních k té problematice eh, v souvislosti s tím, že Rusko snížilo tlak v potrubí. Zajímalo mě, jestli už existují jednání v tom, ta třístrana, poněvadž eh, tato setkání, kde bude i komise, eh, obvykle eh, nacházejí lepší řešení než bilaterální jednání. Takže mě by zajímalo, jak se k tomu stavíte. A také bych se ráda doslechla ještě něco k tomu, zda existuje nějaká reflexe této situace v pozici rady, pokud se týče potřeby eh, regulovat eh, trh s plynem, tak jak jsme se rozhodli dneska v tomto výboru. Tedy eh, je to nějak reflektováno na základě toho posledního vývoje mezi Ruskem a Ukrajinou, nebo se jede pořád stejně a Němci a další neustále hrají svoje karty jako dřív. Díky paní François Grostet. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, nejprve kolegovi Turmesovi chtěla říci, že mám trošku už plné zuby jeho morálních ponaučení. Já bych eh, nikdy takto kriticky nehovořila o Lucembursku, tak ať trošku dává pozor na to, co říká pan Turmes. Potom dále k tomu tématu, které projednáváme. Chtěla bych připomenout, že jsem eh, vždycky eh, chtěla bránit dva cíle, jednak bezpečnost dodávek a jednak diversifikaci zdrojů. Já jsem slyšela, pane místo předsedo komise, když jste říkal, že plyn je zásadní v této oblasti, kdy ještě uh, ty obnovitelné zdroje nemohou zajistit eh, dodávky energie, kdy tedy jsme v jakémsi období přechodu. Já to říkám, protože naši zelení kolegové odmítají fosilní zdroje energií, ale my prostě musíme přihlížet k tomu, že ten plyn potřebujeme. Ale co se děje, pokud jde o partnerství s Afrikou? My zde stále hovoříme o Gazpromu, o zásobování plynu Ruskem, ale ta diverzifikace, ta nám přece říká, že plyn existuje i v Africe a já bych se ráda zeptala, jak to s tím vypadá. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji vám. Pan Kohlíček, eh, místo předseda. Já bych měl několik poznámek. Eh, nebudu se zabývat tím, co tady za hlouposti říkal kolega Turmes, je to jeho názor, já mu to neberu. Zřejmě mají e, jeho kolegové trošku zvláštní pojmy a dojmy. Chtěl bych se zeptat, e, jestli nám nevadí, že z Libie máme jednoho monopolního dodavatele, i když nevíme, kdo to vlastně dneska je. Je to stejné, jako když je to z Ruska. Nevadí komisi, že máme jednoho monopolního dodavatele také z Alžírska? To je na trh. To je státní firma, eh, kde je evidentní, že je to jeden monopolní dodavatel. Tak to je první otázka. Druhá otázka, proč se komise nezabývá možností těžby plynu, zemního plynu z potenciálních ložisek u Kypru? Naši kyperští kolegové, je úplně jedno z jaké strany, se nás na to pravidelně ptají a rádi by věděli, jestli tam nějaký vývoj bude. Samozřejmě je tam delikátní otázka severního Kypru, e, Turecka, já nevím čeho všeho. Třetí otázka. Kdo z Evropského parlamentu nebo komise, zejména ze zelených, protestoval proti výraznému zvýšení cen plynu a energii pro ty spotřebitele, pro ty chudé spotřebitele, kteří teď mrznou na Ukrajině když jim ukrajinská vláda třikrát zvýšila ceny. A to bylo právě na tuhletu zimu. Bohužel jsem neslyšel nic takového. A ještě jednu takovou drobnost. Zabývala se komise diverzifikací zdrojů zemního plynu například po odstranění těch omezení, která byla vůči Iránu. Irán je jeden z největších možných zdrojů zemního plynu a prostřednictvím Turecka by bylo možné eh, ten plynovod velmi kapacitní tam odsud dovést. Zatím jsem o tom nikdy neslyšel. Zabývali jsme se zatím různými bizarními věcmi. A poslední věc, eh, opravdu eh, si myslí naši zelení kolegové, že jeden z nejhorších skleníkových plynů, tam, kde jsou netěsnosti, metan, je to nejperspektivnější palivo. Děkuji. Uh, thank you very much, colleague. Děkuji, vám, kolego. Eh, děkuji vám, pane předsedo, děkuji, pane místo předsedo, za vaši informaci. Já bych chtěl eh, trošku odporovat paní Grostet, protože já jsem byl poněkud eh, překvapen, když paní Grostet reagovala na politickou kritiku pana Turmse vůči francouzské politice, se reagovala nacionalistickým projevem. Ano, on je eh, Lucemburčan, on eh, ne, Eh, hovořil o, nebo nenapadal francouzskou politiku, protože je francouzská, ale protože je to politika chybná v oblasti energetiky, eh, geopolitiky a také ekologie. A já si myslím, že skutečně v tomto parlamentu ničemu nepomůžeme, jestliže někdo eh, někdo kritizuje, dejme tomu, francouzskou politiku, tak se setká s takto prudkou nacionalistickou reakci. Já bych skutečně prosil Francouzskou republiku, ano, samozřejmě můžete jít, pokud to mě nechcete poslouchat, ale já mám právo to říci, takže to řeknu. Já také, já také často Eh, eh, já také často kritizuji svoji vlastní vládu. A nyní vaše vlastní vláda nechápe, že tady nejde jenom o bezpečnost Evropy, ale také o soudržnost Evropy a o utváření budoucnosti Evropy. A já si myslím, že pokud toto eh, Paříž nechápe a jiná hlavní města, tak bude celkem zbytečné snažit se Evropu sjednocovat. V této věci Evropu eh, rozdělujeme, rozdělujeme ji na západ a na východ. A proč vlastně? Proč eh, eh, my říkáme, že tedy eh, Evropa má být o solidaritě a jestliže naši východní, východní sousedé jsou solidární, tak najednou tomu nerozumíme. Pan předseda, prosil bych, abyste trošku zpomalili v zájmu tlumočení. A teď se ptám, jestli ještě někdo chce promluvit v této debatě? Možná nejdříve Rebeka? Takže dáme, dáme přednost dámě. Ano, nebo ne? Ano. Já jsem navrhovala, abychom dali čas eh, našemu míst, panu místopředsedovi, aby eh, odpověděl. Ano, ano, ano, samozřejmě. Eh, tak prosím několik vět. Pan Karinč. Já bych jenom chtěl Eh, požádat naše zelené kolegy. Ano, máme emoce, ale při vším respektu paní eh, Grostet eh, de facto to nebyla nějaká tadyhle, řekněme, blábol. Ona prostě vyjadřila nesouhlas. Já musím eh, říci, že je důležité, pokud eh, něco bereme emocionálně, tak abychom ty emoce neobraceli proti sobě na zájem. My zde máme eh, komisaře, který se velice angažuje. My tedy chceme, aby nám také odpověděl. A možná, že bychom to neměli mm, dávat až tak na, mm, až, až na takto osobní rovinu. Ano, dobře, proto já jsem říkal, abychom trošku zpomalili tu debatu, poněvadž potom povede k lepším výsledkům. Takže, pan eh, komisař, děkuji vám, pane předsedo. Eh, pokud mi dáte dostatek času, pokusím se zodpovědět otázky eh, vážených poslanců Evropského parlamentu, protože myslím, že je velice důležité vyjasnit to, co tady zaznělo v debatě. Tak nejdříve k, tou, k té otázce pana eh, Karinše. Jak eh, to tedy eh, bude dále vypadat v radě? Pokud se mohu odpíchnout od nedávné debaty s bulharským předsednictvím, já jsem se tam snažil vysvětlit, že bychom měli nějakým způsobem překonat ten legalistický spor, který tam probíhá poněvadž tady neustále, tady máme právní servis komise a právní servis rady, kteří spolu pořád debatují o jakýchsi záležitostech. Eh, já myslím, že je to v podstatě eh, jasné, protože Evropská unie je de facto eh, státem s mořským pobřežím nebo útvarem s mořským pobřežím, takže je v podstatě logické, že by tedy mělo na celém tomto území eh, platit evropské právo. Já jsem apeloval také na bulharské předsednictví, aby eh, projevilo takovou nějakou takový leadership. Já jsem navrhl, abychom překonali nějakým způsobem ten spor našich právních servisů a abychom předložili nějakou revizi číslo jedna našeho dokumentu, který si může eh, vypracovat sekretariát rady a nechci to prodiskutují členské země, protože víme, že zájem o takovou diskusi tady je. Ta debata, eh, řekl bych, by mohla proběhnout eh, ve dvou kolech. V první části si myslím, že rada by si to skutečně měla projednat s cílem Eh, dosáhnout obecného přístupu, a to ještě za bulharského předsednictví eh, v Radě pro energii. A já myslím, že oni tam mají schůzi naplánováno na červen. Proto jsem byl tak rád, eh, že tak silně dopadlo to vaše dopolední hlasování, poněvadž to by také mohlo být také jakousi motivací, aby rada spolulegislativec tu debatu eh, jak si posunula mimo tu úroveň právních eh, servisů. Samozřejmě eh, jejich stanoviska, ta právně jsou důležitá, ale jsou to stanoviska poradní a my musíme rozhodnout politicky a potřebujeme tady konstruktivní přístup. V tom trialogu tady budeme moci finalizovat práci na Eh, tomto pozměňovacím návrhu. Není to nic komplikovaného, my prostě jenom vyjasňujeme to, jak používat eh, tuto směrnici o plynu, eh, poněvadž my jsme zatím měli příliš rozdílné názory, které brzdily pokrok v té debatě o energetické bezpečnosti. My tedy budeme dále pokračovat v práci s bulharským předsednictvím a Eh, v podstatě chtěli bychom ten dokument revizi číslo jedna, to by nás mělo posunout. Pokud se týče velice konkrétních otázek španělských, italských a některých dalších kolegů, myslím, že eh, máme dobré odpovědi na všechny tyto otázky. Snažili jsme se být maximálně vstřícní pokud se týče bilaterálních kontaktů eh, s příslušnými zeměmi, abychom měli prostě dobrou eh, spolupráci, dobrou odpověď v případě každého nového plynovodu. Eh, jak jste třeba říkali, my jsme měli bilaterální jednání třeba s Libií a samozřejmě každý poslanec, který bude chtít o něco více, tak samozřejmě jsme ochotni poskytovat další informace. Nechceme to zbytečně komplikovat, nechceme to byrokratizovat a já doufám, že eh, všem nám ohromně pomůže, pokud budeme mít skutečně jednotné uplatňování eh, tohoto přístupu v plynu na eh, evropském kontinentu a v našich teritoriálních vodách. Panika, děkuji vám za vaše milé komentáře a také za posudek toho, eh, jak se nám daří v oblasti energetické bezpečnosti. Já jsem včera eh, byl na Atlantické radě NATO a musím říci, že i tam eh, bylo pozitivně konstatováno, že jsme v daleko lepší situaci, než jak tomu bylo před třemi lety. Je to díky našim zátěžovým testům, diverzifikaci investicím do infrastrukturu, eh, do reverzního toku na naší infrastruktuře. Čili já myslím, že to eh, de facto dalo té problematice určitou eh, že proměnitní postavení. Prostě tady Eh, jak funguje naše hardwareová infrastruktura, k tomu tedy ten software, tak aby se nikdy neopakovaly ty potíže z toho roku 2009. Toto je projekt eh, našeho společného zájmu, protože bez toho všeho bychom měli nadále fragmentovaný eh, trh v Evropě. <clears throat> My jsme začali plynem, protože ten trh byl velmi velmi fragmentovaný, což velice eh, hrálo do karet eh, tomu dominantnímu dodavateli. Ale my také máme chytré sítě, eh, máme PCI přístup k dalším projektům. A to by nám skutečně mělo pomoci nadále zlepšovat kvalitu energetického mixu v Evropě. Pokud se týče perspektivě k Černého moře, tak tam probíhá i významné průzkumné projekty, provádí je Rumunsko a Bulharsko. Myslím, že je důležité, aby nejenom tedy tyto dvě země, ale celý ten jihovýchod Unie a Evropy, tedy včetně západního Balkánu a třeba eh, Moldávie, eh, tam je důležitá spolupráce v rámci CESAC, která funguje už několik let, e, tam je určitý potenciál, že něco najdeme tady v Černém moři a bude třeba v této části trhu Evropy dokončit budování infrastruktury. E, musíme dokončit e, nejenom interkonektor mezi Bulharskem a Rumunskem, to už vlastně v podstatě je, ale také musíme zajistit to, aby ten tlak byl přiměřený na obou stranách. Bulharsko bude potřebovat naši pomoc při zlepšování svého vnitrostátního eh, plynovodného systému. Poněvadž eh, já jsem o tom hovořil Sofii, aby to prostě ta eh, Bulharsko nebylo jenom transitní zemí, ale také prostě obchodníkem, který by bude schopný pomáhat také svým sousedům. A mm, to znamená také další možnosti pro Rumunsko, Maďarsko, Slovensko, aby tady bylo to propojení severo-jižní, eh, což nám v dnešní době velmi chybí. My tedy eh, budeme pokračovat tímto směrem a my tedy chceme, aby každá ta země, kde zatím Eh, dominuje vždy jeden dodavatel, aby měla možnost eh, výběru alespoň ze tří dodavatelů, což zlepší eh, kritickou bezpečnost nejenom v regionu, ale pro celou EU. Proč je to tak důležité? To bych chtěl ještě jednou jak si tady říci, poněvadž mnozí o tom hovořili. Bohužel mnoho let a v podstatě i podle e, našich statistik z roku 2015 je pravda, že východní Evropa za plyn e, platí více než západní Evropa, východ platí více než západ, přestože e, na východ je to blíže. Čili <clears throat> my potřebujeme tedy vyšší likviditu, více interkonektorů a to nám také zajistí, nebo posune nás tedy k, větší spravedlnosti na tom eh, trhu a také v rámci energetické politiky. Eh, k panu Tošanovskému, když dovolíte, budu hovořit slovensky, protože si rozumíme. Pokud jde o spolupráci s Ukrajinou a taktéž o závěry, které jsme si mohli vzít eh, z poslední plynové krize z roku 2009, tak skutečností je, že Slovensko bylo zachráněno tím, že se nám velmi rychle podařilo technicky vyřešit reverzní tok a získat eh, dodávky plynu eh, ze západních eh, hubů. To je zkušenost, kterou jsme využili tehdy když to bylo nejvíc potřeba také pro Ukrajinu, poněvadž díky tomu, že máme reverzní to ze Slovenska, z Polska a z Maďarska, tak Ukrajina za poslední rok a půl de facto nemusela nakupovat plyn přímo od Gazpromu. Mohla si ho koupit za lepší cenový podmínek právě na těchto západních plynových hubech. A to jen dokumentuje to, jak velmi důležité je mít ten reverzní potenciál ve všech našich interkonektorech. A já si myslím, že eh, mimořádně důležité do budoucna bude to, aby u všech těchto infrastrukturních projektů jsme na to dopamatovali a hleděli na ně také z hlediska strategické důležitosti a budoucnosti. Co se týče plynu jako fosilního paliva, tak tady se pravděpodobně shodneme i s přáteli ze strany zelených, že plyn eh, eh, nemá tak vysokou uhlíkovou intenzitu jako třeba uhlí. Čili ta uhlíková intenzita se snižuje až o polovinu. A proto si myslím, že zájem o plyn roste kvůli tomu, že rostoucí počet českých zemí eh, uvažuje o tom, že by eh, uhlí úplně odbouralo nebo alespoň snížil jeho podíl zejména z důvodu znečišťování ovzduší hmm. nebo vysoké uhlíkové intenzity. Čili myslím si, že i z tohoto důvodu a spolehnu na to, eh, jak plyn dobře doplňuje obnovitelné zdroje, bude velice důležité mít adekvátní možnosti, jak ho získávat v nadcházejícím období a to na poměrně dlouhou dobu do budoucna. Pan Turmes jako vždy velmi živě popsal situaci na Ukrajině a já myslím, že pravdu má. Pokud víme, nebylo to 15 minut, ale 30, ale stejně to je velice, eh, velice eh, krátká doba. Hovořil jsem o tom s ruským ministrem energetiky a ten řekl, že důvod nedodávky bylo to, že Gazprom chtěl tedy jakýsi dodatek k tomu kontraktu, respektive to je vlastně něco, co žádala Ukrajina a Naftogaz říká, že to není pravda, poněvadž proběhly debaty mezi oběma firmami a že tam dohoda byla a že právní týmy se zhodly na tom, jak tedy to bude probíhat, platba předem a organizace a, a dodávky. plynu. Čili mám dvě verze popisu situace, ale pokud eh, víme, eh, prostě ještě nikdy se předtím nestalo, že by někdo nedodal již zaplacený plyn a řekl to de facto v tak, s tak krátkým předstihem. Ano, eh, v eh, plynovodu velmi kolisal tlak a nejenom tady Ukrajina eh, um, to výborně zvládla. Ono zvláště koncem zimy je to tak, že jsou i poměrně nízké úrovně zásoby plynu, čili je, nebo respektive není jednoduché, jak eh, dostat eh, plyn z těch zásobníků a dosáhnout eh, příslušné potřebné úrovně tlaku plynu. Ale samozřejmě operátoři na, na tom plynovodu dělali hodně pro to, aby to nějakým způsobem zvládli a Eh, mohu říci, že 48 hodin eh, bylo velmi kritických a byli jsme na Prahu velmi kritického scénáře. Současně všem musím říci, že to není úplně poprvé. Eh, takové situace už nastaly v minulosti, ale nebylo to tak vážné jako tentokrát. Vždycky to bylo na konci zimy, kdy zásob plynu v je, je málo. A samozřejmě je, je to přirozené, protože ono už mělo být jaro a pořád nikde není. Čili to byla kombinace faktorů, proč to bylo eh, v tak krátkém přestihu oznámeno a proč situace nebyla snad to zvládnutelná. Ale musím říci, že eh, v Soči, eh, Soči a spolupráce s evropskými partnery Eh, tam podařilo to zvládnout, prostě snížila se spotřeba, zavřely se školy, eh, průmysl byl eh, tedy instruován, že má také minimalizovat spotřebu a tak se to podařilo stabilizovat. Jak dále s tím transitem plynu po roce 2019? No, tak já myslím, že je celkem zřejmé, že potřebujeme jedno řešení a to by mělo být eh, tedy, tedy nákupy eh, dlouhodobé a zároveň eh, ty objednané objemy musí být komerčně životaschopné. Protože to je důležité pro operátory těch transitních cest. Mm, prostě musí tam být eh, také rozumná množství. A my navrhujeme, aby se to vyřešilo na eh, třístranné úrovni a aby byly zohledněny také evropské zájmy a my takto budeme moci sehrávat jakousi mediační roli. Eh, k panu Zilvagovi bych chtěl říci, že my samozřejmě nechceme být závislí na plynu. Proto navrhujeme zvyšovat podíl obnovitelných strojů, zvyšovat energetickou účinnost. O tom diskutujeme také mezi komisí a parlamentem. Eh, zvýšili jsme ten původní eh, návrh Evropské rady a mohu vám říci, že že my velice podporujeme také ten tzv. climate mainstreaming do příštího rozpočtu. A myslím, že to bude velice důležité pro to, jak se budou vynakládat evropské rozpočtové prostředky. K paní Grostet, a to je plyn z Afriky, z Alžírska a Libie dovážíme téměř 11 čili to jsou velmi důležité zdroje diverzifikace. Víme, že některé africké země by rády eh, exportovaly LNG, třeba Mozambik do Evropské unie. A na to potřebujeme terminály, potřebujeme interkonektory třeba mezi Španělskem a Francií. Tam to má velký potenciál a to by skutečně eh, pomohlo dovážet plyn eh, z afrických zemí. Pan Kolíček se ptal na eh, situaci kolem Kypru. Možná, že to řeknu raději anglicky. Poněvadž pokud se týká Kypru a východního středomoří, je to oblast velmi slibná nejoptimističtější, eh, co jsem slyšel, názor je, že Kypr by se mohl stát novým Norskem. <clears throat> A eh, pokud eh, se týče těch polí jižně od Kypru, tam to vlastně dneska prospektuje třeba Izrael a Egypt, už tam se produkuje značné množství plynu, zejména tedy se to týká Egypta. A to je skutečně v podobě LNG, to může proudit do Evropy. Eh, my eh, jsme eh, uvažovali o spojení plynovodem mezi Kyprem a Krétou. Provádíme nyní studii proveditelnosti, ale domnívám se, že to první stádium by bylo prostě Eh, dopravování, dopravování eh, plynu do Evropy ve formě LNG. Co se Iránu týče, tak eh, tak samozřejmě Irán má velké zásoby uhlíkatých paliv a samozřejmě oni také dovážejí něco z Turkmenistánu a Eh, také de facto ten plyn eh, pumpují mm, do svých ropných vrtů, aby se dostali k ropě. No a eh, je to tedy dost daleko od severní hranice, čili myslím, že potrvá ještě řadu let, než se Iránu podaří rozvinout ta svoje plynová pole. Zatím tedy exportují pouze ropu, ale ne plyn. Tak, co tady mám ještě? A ještě pan Bittighofer o rozdělení na východ a západ. No já e, věřím, že se nám podaří demonstrovat evropskou jednotu nejenom ve vztahu k Nord Streamu, ale také k dalším e, plynovodním projektům, poněvadž skutečně je tady takové to poučení, že by si třeba členská země mohla trošičku přilepšit podmínky, pokud eh, eh, připustí určitou fragmentaci eh, trhu. Čili tady je tedy určité rozdělení na východ a na západ, ale je třeba skutečně k tomu postupovat politicky. <clears throat> A to je něco podobného, jako třeba tranzit přes Ukrajinu musí být vyřešen politicky na vysoké úrovni. Já vám děkuji, pane předsedo, za vaši toleranci časovou. Pane místo předsedo, já vám děkuji za skvělou debatu, děkuji vám za to, že jste mezi nás zavítal, bylo to velice, velice užitečné. Já myslím, že je eh, Ovšem bych jenom řekl, eh, neutočit eh, na sobě tady, neutočit vzájemně na sebe kvůli rozhodnutím evropských vlád. Proč je důležité, abych byl úplně otevřený, my jsme zde zvoleni evropskými občany a to znamená, že my všichni jsme zodpovědní za všechna rozhodnutí všech evropských vlád. Neměli bychom se tedy na půdě tohoto parlamentu rozdělovat eh, osobními útoky kvůli rozhodnutím vlád. My všichni jsme zodpovědní za celou Evropskou unii. A vy všichni jste rovněž zodpovědní za všechna rozhodnutí, tedy teoreticky, všechna rozhodnutí vlád členských zemí. Neutočme teď na sebe. Ano, můžeme, můžeme se obrácet na evropské vlády, můžeme debatovat jejich politikou, poněvadž jsme parlament. Čili občas můžeme tady zaútočit i na vládu, nebo na Evropskou komisi, pardon. Občas, občas můžeme, občas je to dokonce nutné. Takže, pane místo předsedo, já vám děkuji, že jste mezi nás přišel a e, byla to vysoce, vysoce politická debata až do samotného konce. Děkuji vám.